Good morning. Dobrý den, dobré ráno. Budu hovořit španělsky. Bueno, vamos a abrir la sesión. Según la regla 14, apartado... Já tady dneska zahajuji a podle, pra, podle pravidla číslo 14 jednacího řádu budu jako místo předseda zatím řídit tuto schůzi. Takže za prvé, na této ustavující schůzi budeme volit nového předsedu a čtyři nové místo předsedy podle pravidla 204 jednacího řádu. Byl jsem informován, Ehm, respektive tedy bylo mi řečeno, že pokud tam jsou nějaké změny, takže tedy máme být informováni. Takže ještě poprosím sekretariát, aby ověřili, zda jsme usnášení schopní. Podle eh, pravidla 208 potřebujeme minimálně 19 členů, což je čtvrtina všech členů, takže máme kvórum, jsme usnášení schopní. A nyní bych tedy rád nejprve začal kandidáty na pozici předsedy. Kandidát musí být jmenován eh, politickou frakcí nebo 5% členy výboru. Máme zde EPP, které nominovali pana Davida Kalistra a vy máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Předtím, než se vyjádřím k návrhu naší politické skupiny, tak bych chtěl vyjádřit moje díky na adresu našeho předsedy, tedy odstupujícího předsedy Elmara Broka. Bohužel není dnes s námi, ale chtěl bych mu poděkovat nejenom za to, co udělal jako předseda našeho výboru během dvou a půl let, ale také bych mu chtěl poděkovat za jeho aktivitu. Víte, že byl zvolen už roku 1980 v tomto parlamentu. Byl vždy umírněný, měl vždy velký smysl pro kvalitní práci, takže byl bych rád, kdybychom mu všichni poděkovali. Euh, A nyní návrh naší politické skupiny na obsazení funkce předsedy, prvního předsedy, je to pan McAllister. David eh, je kolega, který zde zasedal od roku který zasedal od roku 98 ve svém parlamentě, ve svém státě, v Dolním Sasku. A roku 2014 byl zvolen do parlamentu. Víte, že byl zpravodajem pro Srbsko Projevil se jako Evropan, projevil svoji politickou inteligenci, takže my podporujeme silně tuto možnost, aby vedl AFET během dvou a půl let. Děkuji vám za vaši podporu této nominace. Ahora voy a preguntar al candidato, al señor David. Děkuji. Rád bych nyní požádal pana McAllistera, zda souhlasí se s tím, aby byl navržen jako kandidát. Ano. Dobře. Takže kandidát Elistr bude muset také eh, mít povinnost eh, podepsat prohlášení o finančních eh, zájmech. Takže pokud nejsou žádní další kandidáti, tak navrhuji, abychom zvolili předsedu aklamačně. A prosím, nyní se ujměte své předsednické židle. Liebe Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl samozřejmě poděkovat za to, že jste mi vyjádřili důvěru. Je to pro mě zvláštní čest, že budu moci vést tento výbor po dobu dvou a půl let. Děkuji vám, děkuji vám za toto jednomyslné hlasování. A také bych chtěl poděkovat panu Predovi a připojit se k tomu, co bylo řečeno ohledně našeho odstupujícího předsedy pana Elmera Broka. On tady není v Bruselu, eh, protože se musí účastnit ceremoniálu v souvislosti s úmrtím eh, bývalého prezidenta Německa, pana Hercoga. Takže chci říci, že jsem rád, že jsem byl eh, navržen. Náš odstupující předseda jistě tady bude i nadále, tedy pracovat je vlastně jedním z nejstarších členů tohoto výboru. Já bych chtěl ujistit všechny členy výboru, že napříč všemi frakcemi se budu zajímat a spolupracovat a chtěl bych samozřejmě také ujistit koordinátory, ale také ostatní členy a náhradníky. Uh, pokud budete mít nějaké podněty nebo kritiku, můžete se kdykoliv na mě osobně obrátit nebo na místo předsedy nebo na sekretariát a my se pokusíme v takovém případě dospět k řešení a rozumně věc řešit. Takže ještě jednou děkuji za tuto důvěru a děkuji zvláště svojí vlastní politické skupině EPP za to, že mi vyjádřili tuto důvěru. E, přislíbil jsem sekretariátu, že z praktických důvodů povedu zasedání v angličtině. Je to jednodušší a proto nyní přejdu na anglickou verzi, na angličtinu. Kam? Pane kolegyně, vážení kolegové, dostáváme se k dalšímu bodu jednacího řádu, e, pardon, našeho mm, programu, takže musíme zvolit prvního místo předsedu. Takže opět žádám politické skupiny, aby nominovali své kandidáty. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl bych eh, navrhnout kolegu Andrese Vistrusona, svého kolegu z Dánska, na tuto funkci. On je na nejvíc schopen tuto funkci zastávat velice dobře. Takže navrhuji kolegu Andrese. Děkuji za tuto nominaci. Máte ještě další nominace? Není tomu tak? Vzhledem k tomu, že jste v našem výboru novým členem, možná byste rád eh, řekl pár slov. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, děkuji také za to, že jsem byl nominován na tuto pozici. Já jsem v tomto výboru nový, ale spolupracoval jsem s mnoha vašimi členy a pokud se, pokusím se samozřejmě, pokud předseda nebude přítomen vést jednání eh, spravedlivě a efektivně a samozřejmě ochotně budu spolupracovat se všemi s vámi na politické práci, která eh, leží před námi. Děkuji. Dobře, děkuji. Domnívám se, že tuto volbu můžeme rovněž provést aklamačně. Kdo je pro? Hlasujte aklamačně, prosím. Děkuji. Můžete rovněž zaujmout křeslo u předsednického stolu. Další bod. Volba druhého místo předsedy tohoto výboru. Opět žádám o nominace, prosím. Meine Fraktion. děkuji. GUE NGL bych chtěla doporučit Javier Kusoa. Pan Kuso má důvěru naší politické skupiny a v minulých dvou a půl letech eh, se projevoval jako velice spolehlivý a kompetentní poslanec. Bylo možné vždy se na něj spolehnout a prosím vás, abyste ho akceptovali v této pozici druhého místo předsedy. Děkuji. Vielen Dank, Frau Lösing. Děkuji, paní Lösing. Takže nyní se dostáváme opět k aklamaci. Kdo, prosím, eh, souhlasí s touto nominací, vyjádřete souhlas aklamací. Kdo je proti, kdo se zdržel, takže je to přijato. Blahopřejeme. A... Nyní přistupujeme k volbě našeho třetího místo předsedy. Pan Knut Fleckenstein, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. My navrhujeme Andy Kriste, to je kolega po mé pravici. Není to neznámá osoba v tomto výboru, je mimo jiné velice angažovaný v politice jako předseda výboru spolupráce s Moldáví. Je tedy na mnoha polích eh, aktivní a také spolehlivý. Mnohokrát děkuji, pane Fleckensteine. Jsou další návrhy? Není tomu tak? Takže aklamací můžeme takto odsouhlasit našeho třetího místopředsedu. Ihnen auch ein Blahopřejeme vám a dostáváme se k volbě čtvrtého místopředsedy. Opět prosím o přednesení návrhu. Kristian Preda. Děkuji, pane předsedo. Naše politická skupina navrhuje na tuto funkci eh, kolego, kolegyni Dubravka Švica. Už byla místo předsedkyní našeho výboru, má velkou politickou zkušenost, je velmi dlouho členkou našeho výboru, takže děkujeme za podporu této nominace. Okay. Thank you. Any further? Ano, děkuji. Jsou ještě další návrhy? Není tomu tak. Kdo je tedy pro paní Dobravku Živicu? Hlasujte, prosím. Výborně, gratuluji a přeji všem příjemnou spolupráci s kolegy. Nyní bych tedy chtěl, po té, co jsem byl deset let v místo předsednické pozici bych vám chtěl poděkovat. Za tu dobu chtěl bych říci, že eh, jsem, eh, se cítím tedy poctěn a doufám, že si spolu ještě užijeme spoustu zábavy. No. Right, we're at the end of the first part. Dobře, takže nacházíme se vlastně na konci první části dnešní ustavující schůze. V 9.30 to znamená že sedm minut začne druhá část naší schůze a bude to společná schůze s výborem DEVE.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

Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would now... Dámy a pánové, vážení kolegové, dovolte mi, abych zahájil společné zasedání našich eh, výborů, výboru pro zahraniční záležitosti a výboru pro rozvoj. Samozřejmě tady vítám také paní spolupředsedající předsedkyně výboru DEVE, paní McEwen. Bod číslo jedna je přijetí pořadu jednání. Má k tomu někdo něco? Není tomu tak. V tom případě ještě předtím, než se dostaneme k bodu číslo dvě, tak bych chtěl eh, oznámit jednu věc. Chtěl poprosit eh, kolegy z výboru AFET, aby věděli, že zítra bude mimořádné zasedání delegace pro eh, parlamentní zhromáždění se stát Jižní Ameriky a to u příležitosti výměny názoru s Luisem Almagrem, generálním tajemníku Organizace amerických států. Všichni členové výboru AFET jsou laskavě zváni, aby se zúčastnili tohoto zasedání. To se bude konat zítra od pěti do šesti odpoledne. Altiere Spinelli 1E2 e je kód místnosti. Tolik moje e, sdělení a teď se dostáváme k bodu číslo 2. Řešení pohybu uprchlíků a migrantů, úkol, úloha vnější činnosti Evropské unie. Dostáváme se k zvážení pozměňovacích návrhů společné zprávy DB AFPET týkající se pohybu eh, migrantů bylo předloženo 547 pozměňovacích návrhů k tomuto velmi důležitému tématu a 37 kompromisních pozměňovacích návrhů bylo vyjednáno a schválena. Samotné hlasování by se mělo konat na naší další schůzi 31. ledna v Bruselu. Pokud, eh, paní McAven, budete eh, souhlasit, tak bych teď rád předal slovo spolu s pravodajům nejprve paní Eleně Valenciano a potom pánovi Agustin Diaz de Vera. Kdo bude hovořit jako první? Děkuji, pane předsedo. Chci vám poblahopřát ke zvolení do funkce předsedy našeho výboru. Dobrý den. Eh, vážení kolegové, toto je poslední projednání pozměňovacích návrhů v souvislosti s touto eh, zprávou, zprávy tedy eh, společné výboru AFET a DEVE. V první řadě bych chtěla vyjádřit, vyjádřit své poděkování panu D. Merovi a dalším kolegům z výboru DV za vynikající spolupráci na přípravě této společné zprávy kterou jsme připravili v souladu se článkem 55 jednacího řádu. Podle toho někdy dochází k spolupráci s dalšími výbory v parlamentu. Někdy to není příliš konstruktivní, ale v tomto případě se to osvědčilo a ta spolupráce byla skvělá. Také bych chtěla poděkovat eh, stínovým zpravodajům. A to všechno znamená, tato vynikající spolupráce, že se nám podařilo dosáhnout velmi širokého koncenzu u tak důležitého tématu, kdy si myslím, že je na snadě, aby Evropský parlament vyslal velmi jasný signál. A proto je důležité, abychom se všichni shodli na, tom, na té první verzi této zprávy. K tomu přišlo 547 pozměňovacích návrhů. A my jsme potom se všemi zpravodaji tvrdě pracovali na tom, abychom na základě toho vypracovali kompromisní návrhy, což bylo naší největší prioritou. Na eh, základě toho tady vzniklo 37 kompromisních eh, návrhů, které potom eh, jsme se snažili zapracovat do této zprávy, ke které tady ještě dalších 230 pozměňovacích návrhů. Hm, naposledy jsme měli i technické zasedání zpravodajů. Hovoříme tady hlavně o těch externích aspektech této politiky. Tady se projevil největší deficit v případě migrační nebo postoje k migraci. V minulosti se těmito otázkami zabývali především ministři vnitra. A nyní eh, eh, jsme se pokusili tuto politiku prohloubit, rozšířit. Máme teď jakýsi rámec pro partnerství nebo pakt o migraci a tím se snažíme napravit ta, ty nedostatky, které se tady v poslední době vyskytly. Naprosto si uvědomujeme obtíže, které jsou spojené s tím, že byla předložena celá řada iniciativ ze strany komise a rady. Bohužel se ale nezdá, že by tyto dvě instituce byly schopny se domluvit na inteligentní spolupráci eh, v tom, jak řešit tuto krizi. Já bych chtěla zmínit několik zásadních bodů, které jsou důležité pro Evropský parlament. Jde tady o práva, o důstojnost těchto osob, ať už jsou to ekonomičtí migranti nebo političtí uprchlíci. Nikdy bychom na tyto aspekty zapomínat neměli. Dále jde o to, že by migrace neměla být chápána výlučně jako hrozba. Musíme změnit i způsob, jakým o této věci hovoříme. Musíme se snažit také příchod těchto uprchlíků využít v náš prospěch. Jde tady o souboj mezi demokraty a nedemokraty a my si nemůžeme dovolit v tomto souboji prohrát. Nemůžeme umožnit xenofobní extrémní pravici, aby zneužívali eh, těchto jevů a musíme proto na to reagovat. V celé řadě oblastí musíme se snažit řešit příčiny migračních toků a postarat se o to, aby eh, se migrace nestávala přítěží. A migrace by nikdy neměla být zneužívána k tomu, aby byla překážkou eh, dohody nebo eh, správného řešení těchto otázek, jako jsou například eh, rádmyslní dohody. A pokud chceme také zmírnit utrpení eh, statisíců lidí, kteří kolikrát eh, bojují o pouhý život, tak musíme také změnit náš přístup k otázkám, jako, jsou, jako je přidělování azylu, aby jsme eh, zajistili důstojné životní podmínky v uprchlických táborech, abychom udělávali humanitární víza, aby se lidé nepouštěli na velmi riskantní cestu přes Středomoří. Jsme také mít na paměti princip solidarity a ochrany lidských práv kdekoliv na světě. Evropská unie nemůže jednat v prostoru se svými základními hodnotami. Musíme plnit naše vlastní povinnosti. Pokud to dělat nebudeme, tak to bude naše morální selhání, ale i selhání celé naší roli v globálním eh, světě. Parlament také nemůže být eh, na okraji všech těchto eh, opatření a iniciativ. Všechno to má také rozpočtové dopady, i ty bychom měli mít pod kontrol. To jsou všechno ehm, základní aspekty toho sdělení, eh, které je obsaženo v této zprávě. Já jsem ráda, že všechny politické skupiny se byly schopny na těchto věcech shodnout. Je tady řada věcí, které ještě nejsou úplně předmětem té shody. Jsou to otázky spojené s Tureckem nebo s Afghánistánem, ale já bych chtěla jasně říci, že tento parlament má velké obavy ohledně například eh, toho, jak se vyvíjejí vztahy s Tureckem a dodrži, jak se dodržuje ta eh, dohoda. Podobně se týká také vztahu k Libii a parlament nebude jen akceptovat, co mu rada přeloží, předloží. Musíme také navázat dialog s dalšími státy, prohloubit tu spolupráci a musíme se postarat o to, aby naše kroky byly konzistentní. Nechci ubírat eh, čas ostatním kolegům, ráda samozřejmě vyjasním jakékoliv formulace v těch kompromisních návrzích, nebo pokud budete mít nějaké jiné otázky. Chtěl bych ještě jednou poděkovat eh, všem zúčastněným za velmi konstruktivní spolupráci a tím mám na mysli i sekretariat obou našich výborů. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Děkuji, eh, vážení kolegové, a nyní dávám slovo dalšímu zpravodajovi, panu Diaz Demera. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně. Nebudu hovořit dlouze, to podstatné již tady bylo řečeno, ale je potřeba veřejně říci několik zásadních věcí, které souvisejí s touto dohodou. A e, co se týče této zprávy připravené e, podle článku 55 jednacího řádu. V první řadě bych chtěl e, říci, jak vynikající práce byla s paní Valenciano. Ona je velmi otevřená a vstřícná. Já jsem tím byl svědkem jejich vynikajících schopností. A kromě toho bych chtěl poděkovat také stínovým zpravodajům. Nebylo to vždy úplně jednoduché. Takže nakonec se nám podařilo uh, shodnout na většině těch kompromisních návrhů. Naše politická skupina podporuje všechny. Myslím, že je to velmi důležitá věc. A společně s eh, skupinou Eleny Eh, bychom chtěli poukázat na to, jak složité je to téma migračních eh, toků a jak je potřeba to propojit s naší eh, zahraniční politikou. I tak bych ale nechtěl opakovat to, co už tady zaznělo a nechci ubírat čas ostatním kolegům, ale chtěl bych jenom upozornit na několik zásadních věcí. Jde o vazby mezi mobilitou a solidaritou. A poté je také důležité, abychom si uvědomili, jaká je tady souvislost mezi migrací a eh, udržitelným rozvojem. A podobně bychom si měli uvědomit, že je potřeba zdůrazňovat eh, otázky, jako je humanitární pomoc, rovnost pohlaví, a postavení zranitelných osob. To jsou všechno se musí odvíjet od eh, UNHCR. A tímto eh, způsobem bychom měli podpořit jak regionální, tak i podregionální organizace. A potom je tady ještě jedna věc, která je pro nás neodiskutovatelná, což je velmi negativní role klimatických změn. Někteří skeptici je sice spochybňují, ale jsou to osoby, které eh, se v těchto věcech eh, nevyznají. Eh, nic o nich nevědí a my víme, že to má obrovský dopad na humanitární aspekty. Souvisí s tím celá řada nevyřešených eh, otázek, například otázka eh, Syrie a ta dohoda nebo nedodržování té dohody s Tureckem. Dále jde také o ten fond, ze kterého by měly být eh, prováděny investice eh, v zahraničí. A na závěr bych chtěl ještě říci, pane předsedo a paní předsedkyně, že migrace je také právo a my to říkáme velmi jasně v této zprávě. Děkuji za spolupráci, ještě jednou děkuji všem zúčastněným, kteří, se, kteří přispěli k této zprávě a podobně jako Elena i já samozřejmě rád odpovím na všechny vaše otázky. Thank you. Uh, Děkuji. Děkuji oběma. Nyní můžeme zahájit rozpravu. Nejprve bych rád dal slovo stínovým zpravodajům, všem těm, kteří jsou přítomni Paní Loch Biller za zelené by měla vystoupit jako první. Děkuji, pane předsedo. Také vám ještě chci pogratulovat za zelené k volbě vaší osoby a těšíme se na úzkou spolupráci. Byla jsem, jsem stínovou zpravodajkou. Chtěla bych poděkovat spoluspravodajům za vynikající a inkluzivní vyjednavací proces. Nyní máme na stole dobrý výsledek. Domnívám se, že ta zpráva je důležitá a že to je vlastně první krok Evropského parlamentu k tomu, aby se zlepšila koherence spolupráce e, se zeměmi, které jsou zapojeny do e, migrace. Musí zde být e, monitorování všech procesů a dobrá péče. Také se musíme stanovit různé priority, musíme spolupracovat jak se zeměmi původu, tak s transitními zeměmi. Musíme, se, musíme vyřešit ty základní příčiny migrace a musíme také usilovat o sociální rozvoj. Myslím si, že dobrá zpráva věcí veřejných e, a rozvoj musí být také e, prosazováno, co by cíl, pro, mm, který se týká i politiky migrace. Nedávné příklady ukazují, jako třeba mm, ta dohoda mezi EU a e, Tureckem nebo Afghánistánem, anebo i neformální dohoda s Mali ukazují, že spolupráce Evropské unie se třetími zeměmi v oblasti migrace není dostatečně transparentní a také, že by se měla více soustředit na prevenci nelegální migrace a také na lepší navratovou politiku. Co se týče lidských práv, tak vůbec se vlastně E, nesnaží nebo ne, nedaří se jí řešit ty prazákladní příčiny toho, proč lidé se obrací k migraci. Tento nedostatečný důraz na lidská práva, na ty základní příčiny vede k tomu, že e, dochází k porušování lidských e, práv, také k nedostatečnému zacházení s uchazeči o azyl v těch různých střediscích a také k nedostatku odpovědnosti v případech, kdy došlo k nějakému špatnému zacházení. Je důležité brát v úvahu důležitost ochranu jednotlivých práv u všech lidí v celém e, migračním procesu. A také musí být eh, lepší přístup k spravedlnosti pro migranty i pro uprchlíky. Proto také bude nezbytné dát do těch rámců více záruk eh, ohledně lidských práv Eh, protože eh, stále více také eh, souvisí migrace i s ochranou lidských práv. Myslím si, že toho můžeme dosáhnout a budeme na tom nadále pracovat. Zaručíme také kontrolu ze strany Evropského parlamentu a demokratickou kontrolu i v oblasti řízení migrace. Pak jsou zde různé neformální dohody, třeba EU Afghánistán nebo EU Turecko, ale nemělo by se to stát strukturálním modelem pro ehm, spolupráci se třetími zeměmi. Evropský parlament by měl hrát silnější roli v eh, přeskumu těchto dohod a také by měl více vykonávat dohled. Ten dohled nelze mm, nějakým způsobem z toho vyloučit. Také se musíme snažit eh, o odstranění a vymícení chudoby a také ještě zapracovat na lepším řízení, readmisních, eh, řízení eh, těch readmisních řízení a navratového řízení. V této zprávě bychom měli rovněž zdůraznit, že jediná životoschopná cesta vpřed je dobrý rámec spolupráce se třetími zeměmi. V oblasti migrace musíme usilovat o bezpečnost a důstojnost jak migrantů, tak eh, uprchlíků. Musíme také zlepšit odpovědnost a sdílet odpovědnost a spolupráci zaručit také bezpečné kanály pro e, migraci a domníváme se, že až o tom budeme hovořit podrobněji, tak e, tam také bude e, eh, schoda na většině pozměňovacích návrhů, které v tomto ohledu budou předloženy. Děkuji, paní Lochbiller. Nyní paní Veržia za frakci GUE. Merci. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve vám blahopřejeme k vašemu zvolení. Já bych chtěla omluvit svého kolegu Miguel Urbana. Budu hovořit jako zástupkyně GUE a také jako zpravodajka za výbor Libe, když dovolíte. Chtěla bych poděkovat našim dvěma spolu zpravodajům a všem stínovým zpravodajům. Myslím se, že tato zpráva velice dobře navazuje na zprávu, kterou jsme přijali v říjnu na plenárce ohledně migrace a lidských práv v třetích zemích. Já jsem byla zpravodajkou této zprávy a nacházím v této zprávě a spíše tedy v pozměňovacích návrzích celou řadu návrhů, které zrcadlově odráží to, co jsme vtělili do té předchozí zprávy. Já bych chtěla zdůraznit některé body, eh, této zprávě body, které jsou důležité z hlediska LIBE, které buď jsou, nebo nejsou, nebo nejsou úplně přesně zaneseny do této zprávy. Nejdříve je to otázka lidí bez vlasti, patridů takzvaně. Neviděla jsem to ve zprávě. Libe věnuje velkou pozornost této záležitosti, protože tato záležitost je čím dál důležitější. Je to otázka, která souvisí s migrací a zvláště s dětmi migrantů, protože tyto děti mají potíže s tím, aby byly uznáni po té, co opustili svoji zemi. A druhý bod, který bych chtěla zúraznit, to je záležitost, která který je také zohledněna v pozměňovacích návrzích a týká se vyhodnocení a kontroly prostředků, které jsou používány na tyto politiky. Máme dojem, že tyto otázky čím dál více unikají kontrole Evropského parlamentu a myslím si, že je důležité, abychom zdůraznili nutnost kontrolovat a vyhodnocovat využívání všech těchto prostředků v rámci všech těchto politik. A zvláště musíme dávat pozor na možné skluzy a nedostatky, které tady mohou být zjištěny z hlediska využívání prostředků na rozvoj, tedy kdy dochází k tomu, že tyto prostředky jsou odkláněny prostřednictvím těch takzvaných svěřeneckých fondů. Dále, obchodování s lidmi. To je také otázka, která zajímá Libe. Tyto otázky se musí dopředu prošetřit a zohlednit. Víte, že to je věc, která také souvisela s operací Sofia. Myslím si, že by bylo užitečné, kdybychom se touto otázkou zabývali zavčas. A bylo by dobré, kdybychom mohli donutit ty příslušné země, aby spolupracovali v této záležitosti. A abychom to také zanesli do diskusí kolem liberalizace vízové povinnosti a ty země by měly spolupracovat reálně v této problematice, mám na mysli zvláště Turecko. Libé ale to myslím, že je věc, která figuruje v té zprávě. Libe také zdůraznil nutnost nepodmiňovat eh, tuto pomoc na rozvoj jinými politikami, protože to by bylo v rozporu s cíly, které jsme si stanovili z hlediska boje proti příčinám migrace. Ty příčiny jsou zvláště ekonomické a sociální. A pomoc rozvoji je důležitý prostředek a nebylo by vhodné, aby se odkláněl tento prostředek od cíle, který má. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nyní pan López. Muchas gracias, uh, presidente. En primer lugar, querría. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych vám chtěl poblahopřát k vašemu zvolení do čela tohoto výboru. A vzhledem k tomu, eh, že mám mikrofon, chtěl bych poděkovat oběma spolu zpravodajům za jejich práci. Víte, že tady máme asi 30 kompromisních návrhů. Ta zpráva je velmi relevantní a pokrývá tuto tematiku a politické diskuse v posledních letech. Je to souhrná zpráva, která velice inteligentně zpracovává lidská práva, právo na přesun, právo na migraci. A dále hovoří také o legální kontrole a legální možnosti vstoupit na území Unie. A dále se zde hovoří o humanistických hodnotách, které charakterizují Evropskou unii. Já bych chtěl připojit ještě některé prvky, které tady zazněly v předchozích vystoupeních především. Dohody s Tureckem a s Afganistánem nemohou být příkladem pro budoucí dohody. Proč? Protože tyto dohody um, neodpovídají um, komunit komunitárním principům, komunitárním přístupům. A navíc nevíme, jakou právní povahu má například dohoda s Tureckem. A v důsledku toho eh, tady je nedostatek transparentnosti, nedostatek eh, účasti na vyjednávání a účasti občanské společnosti. Za druhé, tyto dohody mm, mají dopady pro žadatele o azyl. To je otázka, která souvisí s Afganistánem a je to nevyhnutelný problém. To znamená, jedná se o kontingenty těch žadatelů azylu, e, zvláště v průběhu roku 2016. Dále se tady uvádí, že tato dohoda umožní masivní návraty což je v podstatě zakázáno mezinárodními dohodami, protože ty návraty se mohou učinit pouze na základě individuálních e, dohod. Takže to je to, co jsem chtěla říct k těmto dohodám ohledně Turecka a Afganistánu, zvláště z hlediska budoucnosti. Za třetí, chtěl bych se zaměřit na to, co říká obecně tato zpráva ohledně dopadů těchto přesunů. Eh, jedná se spíše o přesuny než o migraci. Přesuny, které se tady projeví v budoucnosti, které budou pramenit z ekonomických nerovností, ale nejenom z těchto důvodů. Oprávněně se tady hovořilo o migraci z ekologických důvodů. To je také výzva, které bychom měli čelit. A vzhledem k zem, zeměpisné poloze Evropské unie si musíme uvědomit, že Evropa čelí tomuto problému, zvláště v souvislosti se situací na Středním východu a v Africe. A na závěr bych chtěl připomenout, že to, co jsme prožívali v minulých letech, všechny tyto přesuny, to je tak trošku e, neúspěch Evropské unie, to znamená neschopnost ovlivnit zahraniční dění. Naše zahraniční politika a naše síla v této zahraniční politice by měla umožnit ovlivňovat situace i v těch sousedních zemích. To jsme říkali ohledně politiky sousedství, ohledně celkové zahraniční politiky. V každém případě tato politika by měla umožnit rozšiřovat demokracii, obhajovat lidská práva v našich sousedních regionech. A bylo by dobré, abychom mluvili stejným způsobem i z hlediska toho, co se odehrálo v minulosti. Měli bychom revidovat zahraniční politiku v souvislosti se situací v Africe a na Středním východě, kde je velmi nejistá situace. Děkuji, nyní pan Weigl. Pozice. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám také chtěl srdečně poblahopřát k této nové odpovědnosti. Jsem si jist, že budeme dobře spolupracovat. A nyní budu hovořit slovensky. Poručili, o kterých se pogovářeme, je sta dokaz zavěsty. Musíme si uvědomit, že v této problematice se jedná o problém, který je trvale zastoupený. Eh, my musíme eh, mít takový přístup, který by byl aktivní a který by se díval na svět jiným způsobem. Protože my se nacházíme v nové fázi nebo v novém okamžiku z hlediska zahraniční politiky. A v souvislosti s naším výborem bych chtěl zdůraznit, že všechny problémy, které souvisí s migrací, eh, musí být vnímány v jejich propojenosti z hlediska zahraničních událostí. Co to znamená? Znamená to, že bychom měli více investovat do mírové politiky a do mírového urovnání konfliktů. Potřebujeme jinou politiku. Potřebujeme politiku, která se staví proti politice, která se zakládá na násilí, která se e, zakládá na přivlastňování metku. Tato politika vedla k tomu, že v současnosti musíme řešit migraci, která dosahuje milionů. Zazněla některá pozbudivá slova také z Washingtonu, a sice v rámci tedy laviny událostí, které zase tak radostné nejsou. Je pravda, že v této zprávě se hovoří o povinnosti zajistit spolupráci mezi jednotlivými státy v rámci Evropské unie. Je nutné zajistit spolupráci mezi odpovídajícími útvory ministerstev, které se zabývají bezpečností a kontrolou migračních toků minulosti se tato spolupráce projevila jako nepostačující. Ještě bych k tomu chtěl dodat, že co se týče pomoci jednotlivým státům, tak tuto pomoc bychom měli rozšířit zvláště na ty státy, které nesou největší zátěž migrace. Mám také na mysli státy, které patří k té Balkanské cestě, Srbsko, Makedonie, ale mám na mysli také Jordánsko a Libanon. Není možné sledovat ty obrázky v televizi a vidět utrpení všech těchto migrantů. Chtěl bych se připojit k té kolegyni, která zdůraznila, že migranti, žadatelé o azyl a uprchlíci mají lidská práva, která se opírají o mezinárodní právo a o mezinárodní humanitární právo. Nemůžeme je připravit o tato práva, protože jinak bychom se vzdali našich civilizačních principů. Thank you, Mr. Weigl. Děkuji, pane Weigl. Nyní pan Schaffhauser. Mikrofon. Je, je tiens aussi, même si... I když je to mimořádné, tak také bych vám chtěl poblahopřát. Doufám, že jako předseda zajistíte mm, toto otevírání se a akceptanci nové skutečnosti v USA na jedné straně a že projevíte také akceptanci z hlediska toho, čemu se často říká populismus, který ve skutečnosti je hlasem těch, kteří eh, jsou znevýhodněni globalizací a kteří nechtějí být zničeni. A tato hlasa například v mé zemi představuje podle sociologických studií 60 Často elita nechce uznat tento hlas národů a přitom národy se nyní probouzejí. A co se týče této zprávy, mám několik připomínek. Nejdříve se na to podívám pozitivně. Pozitivní je, že si musíme uvědomit, že přistěhovalectví může jaksi skončit pouze tím, že zavedeme Marshallův plán pro rozvoj. Já jsem proto, abychom zvládli ochranu hranic národně a mezinárodně, ale tato kontrola bude zbytečná, a tady myslím na Afriku a také na jiné země, by byla zbytečná, kdybychom neměli skutečný program obrany, bezpečnosti a rozvoje. Zároveň bych chtěla říci, že národy touží potom, aby zůstaly doma. A elity se snaží ochudit jednotlivé země. A proto musíme udělat vše pro to, aby lidé se mohli rozvíjet a prosperovat doma. To také znamená, že musíme skoncovat s těmito Eh, intervencemi, které destabilizují svět kolem nás, ať už se jedná o Irák, anebo nedávno Libii nebo Syrii. Toto vše vytváří situace, které jsme my sami podnítili, situace, které nebudeme schopni zvládnout bez skutečného programu pro bezpečnost a rozvoj, který by byl vytvořen na základě příslušných úřadů, tedy jednalo by se o nový Marshallův plán. A nyní, co se týče kontroly hranic, tak bych vás chtěl upozornit na to, že Velká Británie dala přednost tvrdému vystoupení z EU proto, aby mohla kontrolovat svoje hranice. To je totiž základní právo národů a to musíte pochopit. Také bych vás chtěl upozornit na to, že pro Francii je to něco, o čem se ne, nedá vyjednávat. A jde to ještě mnohem dál. Musíte zohlednit tyto tužby národů, nemůžete je popírat. A za druhé bych vás chtěl upozornit na další faktor. Ten se týká spravedlnosti justice. Předměstí, kde e, jsou především přistěhovalci, je 50 nezaměstnaných. A umožnit další příchod přistěhovalců, to je nespravedlnost. vůči těm, kteří jsou již u nás. Jsou to přistěhovalci, kteří jsou nezaměstnaní. Je to ta druhá generace, které se nepodařilo integrovat se do společnosti. Tito lidé dnes hlasují pro nás. Pojďte se mnou do těch obtížných předměstí. Barevní tam volí pro eh, Národní frontu, protože existuje zde opravdový problém spravedlnosti a není možné nadále ignorovat tuto skutečnost. Já si přeji, aby vaše zpráva eh, se snažila o vytvoření skutečného programu rozvoje, aby vaše zpráva si uvědomila tento problém spravedlnosti a aby tato zpráva podporovala aktivity ESVČ a útvarů, které mají již zkušenost v této oblasti zvláště z hlediska vytváření nástrojů ad hoc, které jsou absolutně nezbytné pro to, aby se reagovalo rychle a efektivně, protože pokud budeme postupovat podle těch postupů, tak eh, já znám zvláště například subsaharskou Afriku, než tyto postupy vyústí, tak eh, déš již způsobí mnoho zla. My potřebujeme speciální ad hoc nástroje, které by nám umožnily naléhavě řešit tuto situaci. Děkuji, pane předsedo, že jste mi dal takový prostor. Děkuji, pane Schaffhauser. Nyní stínový zpravodaj za DV pan Guerrero. Děkuji za slovo, pane předsedo. Někdy se vedou poměrně dlouhé projevy a komentáře, ale je to užitečné, protože některé věci se tím objasní. Já už vlastně myslím, že třeba, že v, té, v tom posledním proslovu kolegy opravdu se ukázalo, jak je důležité, aby Evropský parlament pokročil s touto zprávou. A ten přístup k té zprávě je podporován většinou tohoto parlamentu. Eh, je důležité, eh, vlastně opakoval to i výbor DV a stínový zpravodajové, to zdůrazňují, že zde musí být velká podpora. Já sám rád bych vyjádřil podporu této zprávě jménem výboru DV, výboru pro rozvoj. A také i jménem podvýboru DROA, podvýboru pro lidská práva. Domnívám se, že ta zpráva je vynikající. Myslím si, že musíme pokročit dále a musíme zde mít konkrétní závazky, jak eh, zavést do praxe jednotlivé body této zprávy. Tak zněla pozice výboru DV, podvýboru DROA i celého parlamentu. A je to i v souladu s tím, co bylo dohodnuto v New Yorku a s tím, co podporuje i Mezinárodní um, migrační úřad, UNHCR a další orgány a instituce. Myslím si, že je také dobré zdůraznit několik bodů této zprávy. Reakce na tuto situaci musí být taková, abychom vzali v úvahu, že ta situace není jen tak eh, přechodná, nějaká dočasná, že to je určitá situace, která bude trvat dlouho, des, roky, možná desetiletí. Musíme hledat dlouhodobou reakci, ne nějaké pouze takové krátkové, urgentní reakce na nějaké, jako, jako je nějaká reakce třeba na nějaký náhlý příliv lidí z jedné země do Evropské unie. Musíme přemýšlet v dlouhodobém horizontu, musíme, eh, nesmíme být krátkozrací, musíme se dívat dále do budoucnosti. Navíc ta řešení musí být udržitelná. To, že někde postavíme plot, to není žádným udržitelným řešením, naopak. Taková řešení jsou naprosto nepřijatelná mm, z pohledu lidských práv a navíc jsou to řešení, která nejsou účinná. Co se týče toků lidí, těch migračních toků, tak máme zkušenosti i z historie a neměli bychom eh, opomíjet ty země, které nesou takové břemeno té migrace. Máme vůči nim určité, určité morální závazky. Navíc eh, musíme brát také eh, Ehm, to rozhodnutí jako i politicky, strategická ehm, řešení pro mnohé země je poměrně obtížné, třeba pro Libanon a pro Jordánsko je obtížné, že na svém území hostí velký počet lidí. <clears throat> Oni se chovají morálně a my Nemůžeme říkat, že zde řešíme nějakou naprosto eh, nepřekonatelnou krizi, když na naše území vlastně přišel počet uprchlíků, který odpovídá zhruba 0,5 obyvatelstvu Evropy. Myslím si, že morálně to nelze obhájit. Měli bychom reagovat vyváženým způsobem na tuto situaci. Ta situace sebou nese rizika pro Evropskou unii. Náš stínový zpravod... pardon, já jako stínový zpravodaj bych chtěl zdůraznit, že v zásadě podporuji vše, co se hovoří, o čem se hovoří v té zprávě, zejména eh, ta možnost legálních eh, cest do Evropy, nebo je tam návrh humanitárních víz, takže to jsou taková, takové dvě možné cesty, jak eh, se vypořádat s těmi migračními toky. A domnívám se, že i to, co říkal předchozí řečník, se toho také dotýká a mm, zároveň je to v souladu i s dohodami, které Evropská unie podepsala, například takové ty různé dohody o rozvoji Samozřejmě, že Evropská unie musí respektovat lidská práva. A neměli bychom se pouze snažit, aby lidská práva byla dodržována v zemích, jimž poskytujeme asistenci, ale aby lidská práva se dodržovala i uvnitř našich hranic, na našem území. Ale v posledních týdnech jsme svědky toho, že za těchto strašných povětrnostních podmínek dochází k úmrtí eh, těch uprchlíků nebo těch migrantů ti lidé se musí vypořádat s velice obtížnými podmínkami a je to tedy dost nehumální. Myslím si, že Evropský parlament by měl zatlačit na radu, respektive na členské státy, aby členské státy zavedly vše, co bylo odsouhlaseno a co bylo dohodnuto, ale co vlastně ještě v praxi se neprojevilo, například eh, eh, ty různé dohody, přesedlování. Mm. Také větší eh, pomoc pro stabilitu v různých částech světa. Musíme také řešit eh, ksenofobní hlasy, protože ksenofobie nám určitě nepomůže tyto problémy řešit. Musíme mít strategickou vizi, Evropská unie musí mít tuto vizi i s ohledem na lidská práva. <clears throat> Musíme se stát, eh, nechci, aby jste tedy eh, svět zapomněla svou odpovědnost. Děkuji. Nyní ještě pan Líc, pan Kuzo a paní Schlein, to jsou poslední tři řečníci. Chci se zeptat, zda ještě někdo další se chce přihlásit. Pokud ne, tak už to vlastně bude konec rozpravy a pak paní a ven ještě uh, zakončí tuto diskusi. Děkuji, pane předsedo. Já vám chci poblahopřát ke zvolení předsedou výboru pro zahraniční záležitosti. Těším se na naši spolupráci. Chtěl bych jenom uh, ve stručnosti zareagovat na to, co říkal pan Schaffhauser z Front National. Je pravda, že tady se objevují nové věci, ten populismus, eh, se kterým vy přicházíte. Eh, vy hovoříte, že bychom měli mít celoevropský eh, plán. Marshallův. z toho vyplývá, že Evropa je vlastně tou správnou odpovědí. Z toho je možné vyvodit, že to, co říkáte, není nic než čistý populismus. Já se těším na další spolupráci s zpravodají na této zprávě. Ten, ta zpráva je velmi dobrým základem. Eh, ve skutečnosti potřebujeme více humanitárních víz, potřebujeme legální, no, politiku legální migrace. Eh, ty eh, Církve v Německu, které jsem navštívil, již odvádí obrovský kus práce v přijímání uprchlíků. A víme také, že musíme eh, pomoci eh, toto břemeno nést těm jižním nebo jihoevropským státům. A víme také, že jsou tady eh, soukromí, soukromé záchranné síly, nejenom ty státní. Chtěl bych poděkovat organizaci SNS, italsko-francouzské organizaci, která zachraňuje životy na moři. Potom ta vazba na mm, klimatickou politiku je také důležitá. To bych chtěl připomenout. V roce 2015 jsme také vyjednali stanovisko k této oblasti, abychom vůbec poukázali na to, že migrace a klimatické změny jsou spolu úzce spojeny. A myslím si, eh, že se to projevuje opět a proto se to objevuje v této zprávě. Potom jde také eh, o prostředky. Eh, víme, že potřeba vyčlenit prostředky do toho svěřeneckého fondu pro Afriku a pomoci státům s tím, aby zajistili opatření, aby aktivně eh, řešili eh, migrační věci, musíme také aktivně eh, uzavírat ty migrační dohody s těmito státy a ruský parlament by se to měl zapojit tak, aby ty prostředky na to byly, aby ta zahraniční politika šla ruku v ruce s financemi. Potom jde také o to, jak redukovat ty příčiny k migraci. Já si myslím, že my jako Evropský parlament bychom měli jasně eh, říci, že ty rozvojové cíle do roku 2020 eh, musí být splněny. Musíme se tady chopit vedení, musíme mít více prostředků na to, aby také ten eh, pařížský klimatický balíček byl konečně naplněn. A to musíme požadovat, musíme to vnímat jako cíl a požadovat to po ostatních požadovat to tedy po radě, aby to přijala za své a také, aby eh, to Evropa prosazovala na eh, G20 v Hamburgu tento rok. To je ten správný přístup. Děkuji na panovi Vícovi a dalším řečníkem je pan Kuzo. Gracias, presidente. Eh, lo hice en Děkuji, pane předsedo. I já bych vám chtěl poblahopřát ke zvolení do funkce předsedy. Pokusím se všechno říct co nejstručněji. Rád bych eh, poznamenal, že eh, ta zpráva má několik pozitivních aspektů. Já jsem například velmi rád, že se tady klade důraz na to, že existuje rozdíl mezi uprchlíky a migranty. Uprchlíci spadají do té kategorie, kde platí mezinárodní úmluvy, kde platí určitá pravidla, mají nárok na zvláštní zacházení, které ale Evropa ne vždycky jim poskytuje. A v současnosti dochází k velkým přesunům, jak také to potvrzuje OSN. Dochází k největšímu přesunu obyvatel od konce druhé světové války na světě. co jsou ty příčiny? Od roku 2003, kdy jeden šílenec se pokusil pře, eh, přeorganizovat eh, Blízký východ, jsme svědky eh, bezprecedentních kroků, dochází k překreslování hranic, k vojenským krokům, víme, že dochází k konfliktům v Iráku, v Syrii, že se dělí eh, zase tyto státy a my musíme se zaměřit na příčiny. To, eh, bez toho se nám nepodaří zastavit příliv oprchlíků. Musíme tomu věnovat hodně pozornosti. Všichni to můžou eh, také vidět. Myslím si, že v tom je to největší selhání Evropské unie v nedávné době. Také jde o podporu Libanonu a Jordánsku. Libanon má 6 milionů obyvatel a 2 miliony uprchlíků. I Sýrie eh, v tom v době toho iráckého konfliktu přijala milion iráckých uprchlíků. To všechno bychom měli mít na paměti Musíme si uvědomit, že se prohlubují i e, regionální rozdíly e, v tom, jak se zachází s uprchlíky. Někteří uprchlíci e, umírají zimou, například v Řecku. Tam se porušují veškerá pravidla v uprchlických táborech. Také na to by se do řešení mělo zapojit. Měli bychom se podívat na to, co přesně na to dělá, jestli nemůže pomoci s humanitární pomocí, ale nemělo by docházet k zasahování do těch vojenských záležitostí. Militarizace rozhodně není řešením, protože by neměla být nadřazena ochrany lidských práv a paní Schlein jako poslední řečník. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem zpravodajům za práci na této důležité zprávě. Musím také říct, že se stavím trochu skepticky k tomu, že by migrační asilová politika Evropské unie se mohla změnit. Myslím si, že jasné po uzavření dohody s Tureckem a po tom eh, Eh, uzavření partnerství s několika africkými státy a také po eh, návrhu přepracení toho, přepracování eh, azylového systému v Evropě tady dochází k určitému pokusu o to externalizovat naši politiku, ale tímto jenom odsouváme z našeho dohledu a doufáme, že se to vyřeší samo. Myslím, že v tom je také určitý eh, problém s konsistentností. Já jsem byla v září v New Yorku, kde se eh, na prvním eh, summitu OSN diskutovalo o migraci. Ten summit byl uspořádán na základě předpokladu, že 86 všech vysídlených osob na světě je umístěno v rozvojových zemích. A proto je potřeba se s nimi dohodnout na sdílení zodpovědností. Samozřejmě to není jenom evropská záležitost, ale my si musíme zamyslet nad tím, jak můžeme důvěryhodní, být důvěryhodným partner, když nejsme schopni se podělit o to břemeno, když se o to nejsme schopni podělit i mezi sebou tady v Evropské unii. A vidíte, k čemu dochází například v Srbsku, v Řecku. Je evidentní, já nepotřebuji, aby nám kolega z Front National nám říkal, že ta situace je neakceptovatelná. Šest členských států se musí vypořádat s 90% eh, všech žádostí o azyl. To přece není spravedlivý systém rozdělení toho břemene. Kde se nachází ta solidarita? A kde je nějaký rovnoprávný přístup k těmto věcem? Myslím, že to jsou všechno věci, které jsou přitom v našich smlouvách, článcích 78 a 80, takže proč je o tom potřeba dále diskutovat? A ten eh, nedostatek konsistence se také projevuje v tom, eh, když náš kolega z Pronacionál říkal, že tady není zajištěna spravedlnost, ale spravedlnost je přece eh, koncept, který nemůžeme oddělit od základních práv. Po žádost o eh, ochranu přece je mezinárodním právem. Eh, takže ji nemůžeme jenom tak zamítnout. Musíme si uvědomit, že to není jenom právní, ale i morální zodpovědnost, jak se postavit k lidem, kteří prchají před válkou, před diskriminací a tak dále. Všichni eh, samozřejmě můžou populisticky eh, prohlašovat, eh, že Eh, v Evropě jsme zavaleni uprchlíky a že se neřeší ty sociální aspekty na předměstích, a že menšiny se necítí integrované eh, a že mají strach. Ale kdo se tomu může divit? Já si myslím, že eh, co je opravdu nezodpovědné, je zneužívání přesně těchto obav a zneužívání migrace k tomu, abychom se ustupovali před naší zodpovědností víme, že na to musíme pracovat, že musíme jim zajistit práce, bojovat proti chudobě. Kdo za to všechno může? Migranti, opravdu si to myslíte? Ne, nezodpovědné tady nastínit ten obrázek, který vůbec s realitou nesouvisí. Jaké jsou důvody, proč tyto lidé prchají a utíkají? Chcete jim pomoci v jejich zemích? V tom případě musíme změnit daňovou politiku evropských společností, které využívají africké státy jako daňové ráje. Evropská, Africká unie řekla, že africké státy přišly jednu, jeden bilion dolarů eh, v důsledku daňových, eh, daňového vyhýbání se placení daní eh, evropských společností a potom musí dostávat eh, tu rozvojovou pomoc od nás. Takže my jim bereme peníze, ale potom je eh, zase jim je musíme dávat. A měli bychom také zastavit eh, roz, dohody o obchodu s těmito státy, které v podstatě jenom vedou k vykořišťování jejich přírodního bohatství. Pokud se někdo diví, že sem přecházejí imigranti, tak bychom se měli podívat na ty příčiny, které jsou nám mnohem blíže, než si my někteří myslí. Like... Děkuji vám a nyní chtěl, bych chtěl předat slovo spolupředsedkyně paní McAven. Děkuji. Já bych se ráda přidala ke všem, kteří pogratulovali vám, pane předsedo, k získání předsednického křesla ve výboru AFED. Chtěla bych také poděkovat všem kolegům a také stínovým, eh, pardon, spoluspravodajům za vaši práci a za snahu eh, dohodnout se na kompromisech. Vidíme, že jich je celkem 37, což samozřejmě to hlasování příští týden eh, ulehčí. Uh, Mám poslední komentář. Eh, je zde mnoho pozměňovacích návrhů. Já si myslím, že ten signál, který Evropský parlament eh, bude, <clears throat> by, by měl vyslat jasný signál, takže bych navrhovala, abychom vybrali pět, šest těch nejdůležitějších témat, aby to bylo jasné pro všechny, um, protože um, Evropský eh, parlament zatím vlastně ještě neskoumal příliš ten, tu, tu, ten vnější rozměr této politiky, eh, úlohu vnější činnosti, takže si myslím, že to teď velice důležité a eh, Chtěla bych všem poděkovat. Příští úterý budeme hlasovat, bude to 31. ledna ve 3 hodiny odpoledne, nebo ve 4 hodiny, omlouvám se. Takže ve 4 hodiny budeme hlasovat. Všichni také dostanete informace, kde bude to další společné setkání a jak to bude s tím důležitým hlasováním. Děkuji všem a samozřejmě dávám teď slovo opět panu předsedovi výboru AFED. AFED bude pokračovat ve své práci. Děkuji vám za to, že jste schrnula tento bod. Pokud k tomu nejsou žádné další komentáře, tak můžeme uzavřít tuto společnou část schůze s kolegy z výboru pro rozvoj a přejeme kolegům zde ve úspěšný den. A můžeme pokračovat s dalším bodem. Dostáváme se k bodu 10 a čeká nás výměna názorů o současné situaci a také o vzrůstajícím napětí v oblasti západního Balkánu. Dostáváme se k tématu, na které upozornil jeden z našich kolegů ve výboru AFED, byl to pan Ivo Weigl, který vznesl toto téma. A kolega Weigl navrhl, abychom hovořili o nejnovějším vývoji v oblasti západního Balkánu v našem výboru. Já si myslím, že se asi všichni shodneme v tom, že to téma je důležité, protože jsme svědky narůstajícího napětí mezi jednotlivými zeměmi západního Balkánu v posledních dnech i týdnech. <clears throat> Velice často v našem výboru hovoříme o tom, že tento region leží vlastně v v jádru Evropské unie, je obklopen členskými státy EU a ten rozvoj, pardon, ten vývoj v těchto zemích má také přímý vliv a dopad i na ty sousední země. Takže pokud tam jsou určité nepokoje nebo určité problémy, tak to může být také mít dopad na Evropskou unii, takže je to strategicky důležité. Nejprve bych chtěl říci, že všechny Tyto země nyní stále více čelí problémům, jako je nedostatečná um, Eh, usmíření po válce, také eh, interetnická koexistence, vzrůstající islámská radikalizace, větší vliv Ruska, nedostatečný politický dialog, také nedostatek eh, svobody médií a také narůstající socioekonomické problémy. Máme zde nenávné případy, například roztržku mezi Srbskem a Kosovem ohledně toho vlaku, dále situace po volbách v bývalé Jugoslávské republice Makedonii, v Bosně a Hercegovině narůstá nebo se zvětšuje etnická polarizace. V, Čna, v Černé hoře došlo při volbách k pokusu o půjč a také jsou zde um, úvahy o možné manipulaci situací ze strany Ruska. Všechny tyto, uh, všechna tato témata potřebují podrobnější pohled ze strany evropských poslanců. Musíme se zamyslet, nad eh, různými strategickými věcmi. Jsem velice rád, že pan Weigl navrhl toto téma a teď tedy požádám zpravodaje, respektive tedy eh, koordinátory jednotlivých politických frakcí, aby se k tomuto tématu vyjádřili. Navrhuji, abychom začali koordinátory, nejprve za EPP pan Preda. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Víte, že já jsem jednak koordinátor naší politické skupiny a zároveň jsem zpravodajem pro Bosnu a Hercegovinu. A z těchto dvou důvodů jsem spokojen, že máme tuto rozpravu dnes ohledně západního Balkánu. Rozpravu, která se týká vztahů, které máme k těmto lidem. Myslím si, že zájem, který přikládáme právě těmto napjatým situacím v tomto regionu, se vysvětluje dvěma důvody. Za prvé, musíme uznat skutečnost, že zde existuje velmi rozsáhlá krize ohledně demokracie v těchto zemích tohoto regionu. Voliči i nadále jsou přitahováni tím, co označujeme jako etnonacionalistické politiky. A ty rozpory a rozdíly mezi jednotlivými etniky jsou právě využívány proto, aby se získaly hlasy. A volební období ukazují, že se zde že zde převažuje nacionalistická retorika. Na druhé straně tady máme rostoucí vliv Ruska v tomto regionu. Ostatně jedná se o etnický a mm, nacionalistický faktor této politiky, kterou provádí Ruska. Co se týče Hercegoviny, tak tady máme tento vliv Ruska. Vidíme to také e, v Republika Srbská, před několik eh, dní před ilegálním referendem. Omlouvám se, pane šafáře, mohli byste případně vést svou diskusi někde ve foaje? Děkuji. Pan Predo. Dobře, já jsem právě řekl, že několik dní před referendem, které se konalo v Republika Srbska, před několika měsíci, jsme konstatovali jasnou podporu ze strany Moskvy ohledně tohoto činu, který je vlastně protiústavní. Na druhé straně musíme konstatovat, že jsou tady také pozitivní signály v Bosně Hercegovině. Včera předseda eh, rady byl, ministrů byl v Bělehradu v souvislosti s dialogem, který vede se svými sousedními zeměmi. Jenomže je to takový konglomerát všech těchto vlivů. Velice Často je tady obava, že dojde opět k výbušnosti v tomto regionu. Ten signál, který jsme stále vysílali od roku 2014, spočíval v tom, že rozšíření nastane později. A e, samozřejmě, že to využívali nepřátelé Evropy, nepřátelé demokracie a nikoli pro evropské síly. To je to, co zažíváme také v našich zemích na národní úrovni. Někdy to povzbuzuje právě e, krizi demokracie v tomto regionu. Děkuji za vaši pozornost. Thank you, Mr. Preda. Děkuji. pane Predo. Jako vždy, když diskutujeme o západním Balkánu, tak e, je tady velký zájem řečníků. Prosím, buďte proto co nejstručnější, ať můžeme dát slovo co největšímu počtu řečníků. My si tady poznáváme všechna jména. Pan Picula je další na řadě. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že dnes můžeme diskutovat o tomto tématu na AFETu, no to protože my jsme Eh, vždy k tomu přistupovali velmi otevřeně, když docházelo k eh, nějakým politickým krizím na západním Balkáně. A jak už tady zaznělo, státy západního Balkánu si zasluhují členství v Evropské unii, ale eh, musí to být za určitých podmínek, ta nabídnutá ruka musí Eh, být symbolem partnerství a dohody. Tyto státy musí také každý rok prokázat, že usilují o členství a že tam dochází k pokroku. Měří se jejich schopnost eh, například přijímat evropské standardy a eh, hodnoty. A jde také o to, jak zahájit nebo podnítit spolupráci mezi státy v tomto regionu, protože až do nedávné doby to byly státy, které spolu bojovaly, které byly poškozeny válkou a proto e, se také velmi těžko měří, e, jestli tady dochází k politickému pokroku. Kolikrát e, někteří politici usilují spíše o podkopání stability. Probíhají tady dva procesy, od kterých se to bude všechno odvíjet. Za prvé jde o to, jak Eh, se daří těm státům plnit podmínky na vstup do EU, ale potom jde také o to, že jsou tady, eh, tady působí síly, které jsou v rozporu s evropskou integrací. Jde o to, jak se v budoucnosti bude vyvíjet cesta těchto sil, jestli to nepoškodí naděje některých států na členství v EU. Můžeme se podívat eh, například eh, Ukrajiny. Je evidentní, že tady dochází ke zpomalení, no, prohlubování integrace a stejně tak se může promítnout i eh, do vztahu, který eh, je mezi Prištinou a Bělehradem. To napětí v tom vztahu může ohrozit eh, nebo zpomalit eh, přistupování k EU. Jsou to státy, které se potýkají s mnohy, mnoha problémy. Bylo to už v roce 2015 a 2016, kde se potýkali s uprchlíky, kde probíhaly také volby Na první pohled tady k žádným zásadním změnám nedošlo. Minimálně eh, ve vztahu, jakým, ve vztahu k tomu, jakým způsobem je Evropská unie vnímá, ale jsou tady určité známky křehkosti a mnoho věcí by mohlo být ohroženo a proto také vítám, že dnes dojde k té schůzce v Bruselu mezi Kosovem a Srbskem. Dále jde také o situaci v Makedonii, kde také eh, kolikrát hrozilo, že se ohrozí celé to směřování země k EU. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit eh, slovinsky, a to proto, že mi toto eh, téma velmi leží na srdci, je to pro mě důležité, je to velmi složité téma. Já pocházím z tohoto prostoru a víme, že tady dochází k věcem, eh, kterým bychom se měli snažit zabránit a o kterých musíme hovořit otevřeně. Musíme sledovat eh, vývoj na Balkáně. Víme eh, už z minulosti, že z malé jiskry může vzniknout velký požár a proto musíme být opatrní. Já bych ještě chtěl říci, proč jsme iniciovali tuto debatu. Jde o to, že v parlamentu teď eh, probíhá příprava jedné zprávy, která má popsat pokrok státu na západním Balkáně. Je to celá série různých zpráv. Já jsem jedním z těch zpravodajů, v mém případě jde o Makedonii. My ve všech těchto zprávách vycházíme z toho přání, že integrační proces všech těchto zemí by měl pokračovat. U některých z těch států jde i o integraci s NATO. Jde o to, jak eh, samozřejmě stabilizovat tyto státy, ale také stabilizovat naše sousedství, jak prospět eh, státům EU. A všem tady dochází k určitým eh, rozdílům v těch vztazích, nebo to, v jaké fázi se nacházejí. Jsou tady určité jevy, které mohou zbrzdit integrační proces těchto zemí. poté musíme nabídnout politickou podporu. V době, kdy ta podpora není tak automatická jako v minulosti. Musíme také s nimi společně hledat otázky na některé, pardon, odpovědi na některé globální otázky. A mým přáním by bylo, aby abychom včas věnovali dostatek pozornosti těmto aspektům. Bylo tady už uvedeno několik příkladů z nedávné minulosti. Je to důvody ke znepokojení. Byla by dána také kniha s názvem Válka začala v půl osmé, což je kniha, která hovoří o válce na Balkáně a že před tím docházelo k přiostřování e, eh, retoriky, e, eh, k různým nenávistným projevům. A to jsou všechno věci, které se objevují i, I teď v médiích, ve, v televizi jsou někteří politici, kteří eh, se neváhají pouštět do velmi ostrých výroků. Bohužel eh, jsou to i velmi prominentní eh, politici u moci, kteří se to něčeho takového dopouštějí. Já bych je mohl tady konkrétně uvést, mám je před sebou, no, říkat to nebudu, ale jsou to všechno věci, které jsou velmi e, znepokojivé. Například e, srbský premiér hovořil o e, bezprostředním nebezpečí války e, a takových výroků e, je v poslední době celá řada. We have Děkuji. Three, four, five, six, seven, eight, nine. Ano, děkuji. Takže ještě vystoupí jedenáct řečníků, to je jenom tak pro vaši informaci. Nyní paní Loňáček za zelené. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také velice ráda, že dnes vedeme tuto rozpravu a chtěla bych poděkovat panu Ivu Weiglovi, že toto téma navrhl. Já jsem rovněž velice znepokojena tím, eh, k čemu ní dochází Eh, nejedná se to pouze země, kterou znám nejlépe a o níž jsem byla zpravodajem, čili Kosovem. Ani mě tak tolik neznepokuje pouze vztah mezi Kosovem a Srbskem, ale problémy jsou i v Republika Srbská, v Černé hoře, Bosně a Hercegovině. Takže ty obavy, které vyjádřili kolegové, já sdílím. A rovněž si myslím, že Evropská unie a Evropský parlament musí být mnohem silnější. Všichni dohromady, jak parlament, komise, tak rada, musíme silněji žádat od všech vlád těchto zemí, ale i od dalších aktérů v těchto šesti balkánských zemích, aby se skutečně zaměřili na evropské hodnoty. Já bych to nazvala takto. Protože jeden z takových zásadních prvků celého, prvku, celého procesu rozšíření a jeden z těch základních eh, prvků, eh, které drží Evropskou unii pohromadě a ji posilují, je to, že musíme, ehm, že musíme eh, překonávat nacionalistické hrozby, které přinesly v minulosti do Evropy ty nejhorší války, které zde kdy byly. No a je zapotřebí, aby zde byly dobré sousedské vztahy i se zeměmi, které třeba v minulosti bývaly našimi nepřáteli. A možná to nebylo tak eh, dávno, třeba to bylo před několika desetiletími. A mám pocit, že v posledních eh, týdnech a měsících jsme eh, svědky určité situace, souvisí s tím i zvolení pana Trumpa v USA. Ukazuje se, že eh, podporu získávají radikální nacionalisté, kteří eh, vystupují proti lidem, kteří mají jiný, eh, jiné náboženství, kteří mluví jiným jazykem, ale přitom to jsou lidé, kteří v minulosti, a není to tak dávno, byli jejich sousedy, byli vlastně všichni v jedné zemi. A Eh, všichni vy, kolegové, kteří jste žili v té bývalé Jugoslávii, tak všichni víte, jak to bylo s válkou. Já jsem nedávno tedy navštívila některé země. Chtěla bych, aby takové eh, hodnoty Evropské unie jako dobré sousedské vztahy byly i zde. Takže třeba, jak je to s tím vlakem, které Srbsko vyslalo do Kosova, a na tom vlaku byly nápisy Kosovo je srbské uvnitř, eh, nebo celkově to, to bylo spojené s velice silně nacionalistickou rétorikou. To jsou zkrátka věci, které se nesmí stávat a bylo to v odpovědnosti srbské vlády. Takže já jsem velice ráda, že dnes v Bruselu probíhá schůze, kde sedí jak Srbsko, tak Kosovo u jednoho jednacího stolu. Ale musíme pozorovat situaci a musíme se vyjadřovat k těm jevům a k těm lidem, kteří eh, spochybňují ty hodnoty, které v eh, Evropské unii respektujeme. Myslím si, že Evropský parlament by měl tlačit za, ehm, na lepší spolupráci. Existuje třeba dobrý projekt spolupráce s mladými lidmi a různé výměny mladých, eh, mládežnických organizací a mládeže. Potřebujeme také třeba více televizních programů a mm, knih o historii, aby vlastně všichni věděli, jak to bylo v minulosti, aby všichni navzájem o sobě hovořili, aby nedocházelo k tomu, že se stále více bude podněcovat nenávist a také násilí, protože jinak to bude cesta zpět a ne cesta do budoucna. Děkuji, paní Luňaček. Nyní pan Schaffhauser. J'entends eh, Poslouchal jsem tomu, co moje kolegyně Lunaček řekla ohledně evropských hodnot. A já si kladu otázku, zda evropské hodnoty vedly k tomu, že jsme v Srbsku bombardovali proto, aby pokročila demokracie. To jsou evropské hodnoty. Kladu si otázku, zda evropskými hodnotami jsou hodnoty, které nás vedly k tomu, že jsme uznali Kosovo přičemž je to stát, který není mezinárodně zatím uznán ze strany všech organizací. A e, zda vedly tyto hodnoty e, k tomu, že se z tohoto státu stal mafiozní stát. A že se odsuzuje nacionalismus. He which does not recognize... A Eh, říkám, že existují země, které neuznávají Kosovo. Ale eh, OSN, ale říkat, že OSN to neuznává Kosovo jako země, tak já si myslím, že to je nepřijatelné. Pane předsedo, vy byste se k tomu měl vyjádřit. Um, um, pánové, vážení kolegové, já jsem zvyklý na to, co říká pan Šafár. Já jsem se k tomu chtěl vyjádřit nakonec, eh, po, po tom, co jeho komentář dozní. Ale já bych tedy opravdu řekla, řekl rád, eh, pane kolego, prosím, nenazývejte Kosovo tím způsobem, jak jste ho teď nazval. To bylo naprosto nepřijatelné a prosím, chovejte se ke všem evropským zemím se stejným respektem. Děkuji. can now continue without calling Kosovo what you just did. Pokračovat, ale prosím nenazývejte Kosovo tak, jak se Ano, pane předsedo, já mohu také mluvit s tím blabla jazykem. To nezměníte tu skutečnost, ta skutečnost je silnější. Včetně eh, skutečnost, kde určité spravodajské německé mm, služby si to uvědomovali a jednoho dne se to vynoří, můžete dělat, co chcete, ale ta skutečnost tady je. Vy odsuzujete nacionalismus. Jistě, byl tady problém s nacionalismem, ale já se vrátím k historii mm, Evropy. Roku 70 to nebyla Francie, která byla napadena, 78 taky ne, a roku 39 a je pravda, že z hlediska usmíření mezi Francií a Německem jsme vlastně položili základy k Evropě, ale e, nesmíme vrhat tu odpovědnost na všechny země. To není moje země. Moje země založila a chtěla tuto, toto nové usmíření s Německem. Ano, odsuzujme nacionalismus, ale ne jakýkoliv nacionalismus nacionalismus válečný, válečnický nacionalismus, který způsobuje válku. Nemůžeme všechno dávat do jednoho pytle, nemůžeme tady směšovat všechny tyto druhy nacionalismu. A vracím se k Jugoslávii. Byla tady tendence jak ze strany Habsburků, tak i pak následně v rámci Jugoslávie vytvořit určitou federaci. A my jsme ji roztrhali, rozdrobili. To musíme říci, musíme připomenout historii. Nebudu tady jmenovat tu první zemi, která toto spustila, angažovala se, tak musíme být velice opatrní a musíme být spravedliví. Opět se vracím k spravedlnosti. Já to dokončím, pane předsedo. My musíme respektovat menšiny. Ale musíte pochopit, že Srbové v Bosně a Hercegovině a někdy představují dokonce 40 populace v některých částech Bosny, tak musíte také zohlednit jejich e, práva, musíte je také respektovat. Děkuji, pane předsedo. Nebylo by dobré, abyste předsedal stejně jako pan Brok. Musíte nechat opozici také mluvit. Pane kolego, vy jste překročil řečnickou dobu. Každý má svou dobu, která, kterou dostal, takže to je zkrátka, eh, tak to, to zkrátka vedu podle zdravého rozumu. Nyní paní Šujca. Děkuji za slovo, pane Mekalistře. Mohu souhlasit s tím, co říkala paní Luňáček. chtěla byste, abychom podporovali různé ty mechanismy výměny mladých studentů a tak dále. To je v pořádku, ale musí stejně pokračovat na této cestě i eh, hlavní představitelé těchto zemí. Já si myslím, že obyvatelé západního Balkánu, respektive eh, jeho východní Evropy, eh, jsou pro Evropskou unii a stále podporují snahu přistoupit k Evropské unii svou většinou. Problémem je to, jak je to s konformitou e, jejich lídrů. Já sama pocházím z Chorvatska, ze stejného e, regionu. Nechci se přiklánět ani k jedné straně, ale pravdou je to, že vztahy těchto zemí s Ruskem představují problémy. Také v některých těchto zemích jsou problémy se svobodou tisku. Pokud EU a zejména Evropský parlament nevyjádří ochotu úzce monitorovat všechny politické procesy v tomto regionu, dojde k další regresi demokratických procesů v těchto zemích. Je pravda, že každý rok vypracováváme zprávu o pokroku, ale to je nedostatečné. Evropská unie musí být v tom regionu zastoupena, musí tam být přítomna a to je jediný způsob, jak můžeme zachovat stabilitu v tomto regionu. Nemůžeme si dovolit ignorovat situaci na západním Balkónu, Balkánu. Nemůže to vypadnout ze seznamu našich priorit. Jediný způsob, jak uchovat stabilitu v této oblasti, je to, že Evropská unie tam bude přítomná. Stejně jak to bylo třeba v případě Slovenska a Chorvatska, tam eh, to bylo prokázáno a doufáme, že i ostatní země se tedy vydají po stejné cestě. Hlavním tématem se teď stal Brexit a bohužel riskujeme to, že eh, tyto eh, diskuse o Brexitu, tyto vlastně naše interní diskuse zastíní všechno ostatní a že problémy západního Balkánu budou zastíněny. Já si já myslím, že to nemůžeme dovolit, že si to nemůžeme dovolit. Přístup, přistoupení těchto zemí do EU je hlavní motivací všech těchto zemí. To, k čemu došlo v nedávných dnech, to si podle mého, to si myslím, bylo motivováno zejména vnitřními důvody, vnitřními motivy a jsem velice ráda, že pan Weigl inicioval dnešní diskusy. Je velice důležité, abychom monitorovali, k čemu dochází v těchto zemích, ale nemyslím si, že ty nedávné situace by um, mohly nějakým způsobem eskalovat eh, do ještě něčeho závažnějšího. Nicméně musíme zaručit stabilitu v zemích západních Balka, v západního Balkánu. To je jediný způsob, jak tyto země mohou dále prosperovat. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Fajon. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já velice úzce pozoruji tento region. Je to věc, která mi leží na srdci a také velice eh, pozorně sleduji dnešní diskusi. Ta diskuse je poměrně emocionální, ale já si myslím, že je dobré, že to je dobré, protože nemůžeme zůstat, eh, nemůžeme mlčet k tomu, co se děje. Eh, mě velice zajímají mladí lidé a mladí lidé jsou dnes často frustrováni, mají pocit, že se o ně nikdo nezajímá, také vidíme, že dochází k nárůstu nacionalismu a také k odlivu mozku. Zejména lidé, kteří bydlí někde v pohr- eh, u hranic, eh, vám řeknou, že oni sami vycházejí se svými sousedy dobře, ale že to jsou politici, kteří se snaží eh, tyto lidi jaksi roz- rozeštvávat. Takže je Eh, důležité, aby ty země se opravdu vyvarovaly těch nacionalistických projevů. To je nesmírně nebezpečné a připomíná nám to tu, to období krvavé války a nejistoty. A neměli bychom ani zde ještě přelévat eh, olej do ohně v Evropském parlamentu. Bohužel nemohu mlčet k tomu, co eh, se stalo nedávno, tedy ten, ta, ta událost s tím vlakem, Mm, dostalo se to vlastně do populistické rétoriky. Nakonec se vlastně začalo hovořit o tom, že tedy snad tam někdo pošle vojáky a vlastně vedlo to i k ochlazení vztahu mezi Kosovem mezi Prištinou a Bělehradem. Pak se samozřejmě můžeme podívat na to, co se děje v Bosně a Hercegovině, e, i v Makedonii. Dochází také třeba k útokům na eh, nevládní organizace z nadace SRŠ. Všechno toto vede k radikalizaci, vyhání to mladé lidi a to určitě nepomůže k eh, usmíření v tomto regionu. Nakonec bych ještě ráda řekla, že jsem velice ráda, že ten eh, dialog eh, se mezi Kosovem a Srbskem se koná dnes v Bruselu. Je důležité, aby hovořili upřímně a otevřeně a mm, skutečně na čase, aby politici upustili od té nebezpečné rétoriky, která teď se objevuje v Evropě a také v zemích Balkánu. Děkuji, paní Fajon. Ještě nám zbývá deset řečníků. Seznam uzavírám. A teď budeme opravdu muset omezit řečnickou dobu na dvě, na dvě minuty. Nyní pan Jurek za skupinu EKR, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zareagovat na to, co říkal pan Schaffhauser. Já vůbec nesouhlasím s jeho analýzou hledně války v Srbsku. Majorité contre les opinions des minorités qui sont légitimes. Ale chtěl bych eh, upozornit na to, že je potřeba rozlišovat. Jsou tady legitimní menšiny. Chci ještě připomenout, eh, jakým způsobem proběhlo prohlášení o nezávislosti Kosova. Tehdy tomu odpo- s tím nesouhlasilo například Španělsko jeden ze států Evropské unie. A bylo to předmětem otevřené diskuze na úrovni Evropské unie. A myslím, že i nadále by se o tom otevřeně měl diskutovat. Například pan Branimir Stojanovič, který se stal premiérem Kosova, protestoval proti ničení eh, křesťanských kostelů v Kosovu. Já si nemyslím, že bychom měli eh, nahradit dodržování lidských práv eh, nacionalismem a populismem. Děkuji vám. Thank you. Next. Děkuji. Nyní pan Radoza Alde. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem rovněž rád, že kolega Weigl zařadil nebo navrhl toto téma na pořad jednání. Na úvod bych eh, rád pro ilustraci uvedl příklad, abychom viděli, jak ta situace je závažná. Mm, například eh, dnes tedy víme, že dnes eh, se v Bruselu koná nové kolo jednání mezi Srbskem a Kosovem. Srbsko jsem přijelo s tím, že e, to, že Kosovo, nebo že, že to, to zastavení vlaku byla provokace a nikoli, že to vyslání vlaku byla provokace. A prezident Srbska nedávno řekl, že on by byl ochoten jít i do války s Kosovem. E, Šalin Slivančenin je jedním z hlavních hostů srbské vlády. Přitom byl odsouzen za válečné zločiny ve Vukovaru v Chorvatsku, takže si asi dokážete představit, jak se na to dívá Chorvatsko. Také víme, že Evropská unie nebyla schopna vyřešit problém v Makedonii už vlastně celé desetiletí. Zástupci Kosova jeli do Albánie na konsultace vypadá to, že se nám nedaří řešit problémy, kterým čelíme. A zdá se, že chybí politická vůle. Eh, nevíme, zda nejsme svědky toho, že na západním Balkánu se mění sféry vlivu. Zda to není trošku jako po Jaltě. Ale bohužel už eh, nemáme moudrost Vincenta Churchilla. Západní Balkán musí zůstat jednou z priorit Evropské unie a musíme tam být mnohem více přítomně. Děkuji. A nyní pan Kukan, náš odborník na Západní Balkán. Děkuji, pane předsedo. Nedávný vývoj v zemích Západního Balkánu vyvolává eh, velké znepokojení nechci vyjmenovávat všechna, všechny ty problémy, všechna ta témata. Dnešní rozpravu vítám. Co bychom teď měli učinit? Myslím si, že, nebo vidíme, že ty bilaterální věci nejsou ještě dostatečně vyřešeny, je to velice citlivé a není to eh, důležité nejenom, je to důležité nejenom pro ty místní politiky, ale i pro, pro nás, pro Evropský parlament. Eh, máme k dispozici parlamentní zprávu, zprávy. Mám pocit, že ty bilaterální problémy a ty různé eh, hádky se tam stále zesilují a ta celkové tempo mm, těch přístupových jednáních se zpomaluje. Objevuje se tam nacionalismus a politická skepse, která vlastně vycházela z Evropy, a dostává se i na západní Balkán. Nechci hovořit pouze o těch negativních věcech, ale musíme být velice obezřetní s následnými kroky. Musíme se snažit sklidnit situaci a navrhnout také asistenci pro Evrop, eh, těm, kteří jsou pro Evropu v tomto regionu. Měli bychom být transformativní silou v tomto regionu. Podívejme se třeba na Srbsko nebo Černou horu Eh, tam se ty věci pohnuly. Máme opravdu možnost v mnoha zemích tohoto regionu zlepšit nebo ovlivnit situaci a mnoho poslanců se aktivně snaží překonat politické krize, snaží se tlačit na reformy a vyvíjet tlak na politiky. Musíme být více zapojeni. Celá Evropská unie by měla vyslat signál, že stále počítáme s možností rozšíření, že to je realistický konkrétní proces a že bychom měli podporovat evropskou vizi pro tento region, protože jinak to, co se děje v tomto regionu, může být pouze začátek něčeho dalšího. Děkuji. Děkuji, pane Eduarde Kukane. Nyní paní Sovko. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že bezpečnost eh, jeho východní části Evropy nyní eh, se opět stává otázkou Srbsko, Makedonie a další věci, zejména Republika Srbská, tam je problém. Nicméně ty, to napětí je širší než pouze etnické napětí. A vidíme, jaké signály vysílá Srbsko i Bosna a Hercegovina vůči Chorvatsku Několik eh, Srbsko útočí na Chorvatsko, um, hovoří o tom, že jsou zde rozdíly v těch přístupových jednáních, ale jsou tam i další věci. Chorvatský ministr uh, řekl, že slyšíme podobné hlasy jako od Miloševiče v 90. letech. Dopis pana Junkra eh, panu Vučiči byl velice užitečný. Pokud chceme jít vpřed, tak je důležité, aby Chorvatsko eh, si ponechalo svá omezení, které mají, ale je důležité, aby Evropský parlament také ukázal solidaritu s Chorvatskem a aby reagoval na tu výbušnou rétoriku ze Srbska, stejně tak, jak to udělal pan Juncker. Jeden člen eh, předsednictví Bosny a Hercegoviny se také vyjádřil k Chorvatsku v listopadu. Eh, tehdy se hovořilo také o mm, nebezpečí toho, že zahraniční bojovníci za ISIS se e, vrací do Bosny a Hercegoviny a že Bosna a Hercegovina je také, e, jak jsou si líhní dalších bojovníků. Ehm, sice se vlastně má řešit Sýrie, ale spíše se to obrací v takovou rétoriku, jako byla v 90. letech, to, je to podobná retorika, jako jsme slyšeli na začátku balkánský, balkánské války. Snažíme se tato napětí omezit a měli bychom mít ale v uva- na paměti, že některé země budou, eh, že to na ně dopadne více než na ostatní. Musíme ukázat solidaritu a podporu. Chorvatsko má takovou geografickou pozici, která v sebou nese různé bezpečnostní otazníky. Má dlouhou hranici s Bosnou a Hercegovinou, Srbskou a e, s Černou horou a také pak tam jsou ještě ty námořní cesty. Chorvatsko e, má obavy ohledně nestability, e, souvisí to i s migračním tokem a také s teroristickými hrozbami. Chtěli bychom, aby tento region pokračoval. Evropská unie musí zůstat neutrálním vyjednavatelem celého procesu. Nemůžeme zůstat eh, eh, pozadu nebo někde vedle. Mm, když se bývala Jugoslávie rozpadla, tak tam nebyly žádní vítězové ani žádní poražení. Mm, Rusko, Turecko a USA také zasahují do politiky těchto zemí. Děkuji. <clears throat> Nyní pan Saltos, abychom trošku změnili politické frakce. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla zareagovat na to, co řekl pan Weigl. Musíme říci, že často tady zaznívají velice nenávistná slova a je tam jenom kruček k tomu, aby se jednalo o ozbrojené intervence. A to už celá desetiletí trvá. A tyto signály musíme rozpoznávat zavčas, aby se opět nestalo něco, co má tragické eh, důsledky ještě dnes. Nenávistné projevy, podněcování k nenávisti. Eh, nárok pouze na jednu jedinou pravdu to jsou nástroje populismu. Populismus potřebuje také mít protivníky, na tom prospívá a živí se. A téma balkánských států může být touto příležitostí a je zde nebezpečí, že situace se přiostří. Takže musíme rychle a zavčas reagovat. Evropský parlament by měl posílit v tomto ohledu svoji roli z hlediska podporování snášenlivosti, dialogu, tak, aby tato situace v tomto regionu se sklidnila, protože incidenty, ke kterým dochází, mohou podněcovat ten nepříjemný pocit ohledně možné eskalace na Balkáně. Evropský parlament by měl mít prostor pro dialog a měli bychom dostat příležitost, abychom vzájemně hovořili a vzájemně hledali řešení společně se zástupci Srbska a Makedonie, kteří ještě nevyřešili své problémy a za účasti Bosny a Hercegoviny a také se zástupci Republika Srbská. Evropský parlament by se měl stát tímto prostorem pro tuto diskusi a pro sklidnění situace. Děkuji. Thank you. And we can Děkuji. A teď můžeme pokračovat dalším slovenským řečníkem, a sice panem Petrlem. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme o velmi důležitém tématu a já jsem velice rád, že jsme zajedno v tom, že tato rozprava je významná, že se jedná o strategickou otázku. Víte, že roku 2000 byla organizována konference, kdy se hovořilo o evropské perspektivě tohoto regionu. A v Soluně tři roky později pak došlo k rozhodnutí. A jak to vypadá nyní, eh, tedy 17 let eh, po tom zasedání v Zářebu a po zasedání v Soluni? Víte, že politický kontext se změnil. My jsme tady nehovořili o Turecku a jiných zájmech, které se tu kříží v této oblasti. Jedná se o zájmy, které mm, nezapadají do našich zájmů. A v této situaci jsou tady určité politické síly, které využívají této možnosti a e, snaží se prosadit za každou cenu svoje zájmy a jsme svědky projevů, které již známe z minulosti. Jsme svědky různých zpráv, které každý rok jsou stejné, které používají stále stejné věty ohledně asymetrie, ohledně blokace a v podstatě eh, slyšíme jeden projev za druhým. Nestačí usnesení, které je přijato v tomto ohledu a proto jsem vděčný kolegovi Vojglovi za to, že on hodnotil tuto diskusi. My musíme udělat více. Je tu otázka, zda chceme udržet mír, zda chceme dát perspektivu tomuto regionu z hlediska evropské integrace či nikoliv. Musíme změnit naše cíle, musíme něco zrevidovat. Já bych si přál, aby se tady rozjela velmi významná rozprava také s vysokou představitelkou a také s panem komisařem Hánem. V každém případě tuto diskusi neukončíme dnes tady. Děkuji. Děkuji. Pan Postenár je další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já velmi vítám možnost této diskuze. Pokusím se být eh, celý stručnější, zaměřit se na ty důležité věci. To, čeho jsme svědky nyní, je výsledkem něčeho, co jsme eh, znali už, nebo věděli od začátku, se tedy dochází k únavě z toho procesu přibližování. A pokud Evropa nebude jednat chytře, tak tady dojde ke konfrontaci také mezi těmi velkými globálními aktéry. Nemůžeme změnit ani geografii, ani historii tohoto regionu. A proto bychom měli dbát na to, jakou roli tady Evropa bude hrát. A potom bychom měli také co budeme, že musíme jednat rychle a, to, eh, a správně nastavit ten proces. Musíme například pomoci s investicemi do infrastruktury, aby ty státy byly více propojené. Investovat do silnic, dálnic, železnic a také do plynovodu. A Dále je potřeba lépe zapojit členské státy, které v tomto regionu již jsou, aby skutečně reálně eh, je podporovaly eh, sousední státy, přestože některé členské státy změnily Eh, svůj tradiční přístup k některým kontroverzním otázkám. A to musí přestat. A dále si myslím, že je stejně důležité se zmínit i o tom, že všechny státy eh, z tohoto regionu, které s námi vedou dialog, by měly dodržovat své závazky. A měli bychom se vždycky postavit proti těm rozporům. Neměli bychom jenom říkat, ty státy jsou dobré, tyto státy jsou špatné. To není dobré. A potom mělo by dojít k odkladům a k zdržování, tak si myslím, že by toho mohli využít jiní aktéři, jako je Rusko, Turecko nebo Čína. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Petě. Hvala gospodine predsjedniče. Petr. Děkuji, pane předsedo. Já mám obavy, ehm, to také proto, že přístup Evropské unie ke státům západního Balkánu není příliš proaktivní. A přitom víme, že se tady vynořila řada problémů. Je potřeba Eh, podpořit tyto státy na cestě k míru a stabilitě. Neměli bychom jim měřit dvojím metrem, měli bychom ke všem přistupovat stejně. Co se týče toho dvojího metru, to mi asi potřeba něco říci o Makedonii, eh, která, jak víme, splnila všechny podmínky členství a přitom byla v posledních deseti letech odkázána do jakési čekárny na členství a proto bych chtěla vyzvat všechny, aby se konečně začalo s Makedonií eh, jednat o vstupu. A dále je potřeba říci, že se velmi příznivě posuzuje situace v Srbsku, a to přesto, že Srbsko dělá některé kroky, které odporují evropským hodnotám a toho jsme byli například svědky nedávno když Srbsko zvýšilo napětí ve vztahu ke Kosovu. A proto si myslím, že bychom rozhodně jim měli věnovat více pozornosti a měli bychom jim více pomáhat na jejich cestě do Evropy. Pan Korvin Mike je další řečník. Dziękuję. Będę v svém jazyku i čistým, bo chcę být precyzyjny. Liczę, že tłumaczenie tež bude precyzyjne. Já budu mluvit polsky a budu doufat, že eh, přetlumočení bude přesné. Protože pokud máte jasná pravidla, tak eh, je potřeba vědět, jaká to ta pravidla jsou a ta pravidla je potom potřeba dodržovat. Buď máme evropské hodnoty, anebo máme eh, hodnoty EU, to bychom měli rozlišovat. Tady pravidla nacionalismu paní Lunáček útočila na principy nacionalismu. Pokud podporujete otržení Čečenska, tak proč jste proti připojení Krymu? Srbsko bylo předmětem útoku, protože to byl klidský stát Ruska, ale ten, ta formální záminka k vyhlášení nezávislosti Kosova byla jinde. Tady to byli ty Albánci, kteří byli stavěni naproti Srbům. Pokud jste pro nacionalismus, tak byste měli také uznávat eh, právo eh, těch, kteří v, Srbsku, kteří v Kosovu se chtějí připojit k Srbsku. Stejně tak by bylo možné připojit některé části Bosny a Hercegoviny k eh, Srbsku. Měli byste si to rozmyslet, jestli jste pro nacionalismus nebo ne. I Jeżeli pan przewodniczący... A stejně tak co týká i katalánska. I mm, v případě katalánska bychom měli uznat právo na odstržení. Měli bychom ke všem přistupovat stejně. 40% států na světě neuznávají nezávislost Kosova. Například Španělsko. A i e, proto bychom e, s nimi měli zacházet stejně. Ať už uznávají nebo neuznávají nezávislost Kosova. nemůžeme mezi tím udělat rovnítko, jako, že bychom byli nepřátelé Evropské unie. Prosím, i s námi zacházejte stejným způsobem. Děkuji vám, pane Korunike. Vy jste hovořil o tom, že jsem se zmiňoval o Katalánsku. To si nevybavuji, že bych o tom hovořil. Já jsem nic o Katalánsku neříkal. Asi to přetlumočení nebylo správné, ale mluvil jsem o nacionalismu. Ale říkal jsem, že Katalánsko má právo na otržení od Španělska my na tomto výboru eh, respektujeme územní celistvost našich členských států. A naším eh, závěrečným řečníkem je pan Bogovič za EPP. Pak sedí. Tudy čestitky za jmenování in úspěšné dělo. Pane předsedo, gratuluji k vaší funkci v AFETu. Eh, hovořili tady také mnozí za Slovinsko my víme, že první světová válka po atentátu v Sarajevu eh, vypukla, začala. A na rozdíl od eh, Evropy, která 70 let vlastně po první světové válce se dostala do této situace, tak Jugoslávie zažívala jinou situaci. V Jugoslávii vypukly nacionalisté skandence a my víme, k čemu to v konečném efektu vedlo. Tak jak jsme si vyslechli dnes, je tady celá řada zájmů. Eh, zájmy evropské, zájmy, zájmy těch jednotlivých balkánských států, zájmy Ruska, Turecka a dalších muslimských států. A opětovně musíme prohlásit, že ty zahraniční bojovníci ve velkém počtu pocházejí z Bosny a Hercegoviny. V podstatě třikrát jich je víc než těch, kteří pocházejí z Belgie. A pokud se podíváme na Kosovo a vztahy se Srbskem, tak tady vidíme obrovské pnutí. Také v Makedonii je velké napětí mezi politickými stranami a je tam také albánská strana v Makedonii a tam je také velké napětí. Já podporuji tu cestu, kterou si zvolila Evropská unie. Podporuji angažovanost Evropské unie v tomto ohledu, neboť pokud eh, tento region zůstane stranou a pokud Evropská unie se přestane zajímat o tento region, tak balkánské státy sami nemohou tuto záležitost vyřešit. Takže já podporuji bruselské procesy a doufám, eh, že se zvýší pomoc těmto státům a že tato pomoc přispěje k tomu, že nebude docházet k tak velkému vystěhovalectví z těchto států, pokud tam bude vládnout mír. Thank you, Franz Bogovič. Děkuji Franci Bogovičovi a nakonec bych ještě rád dal slovo dvěma zástupcům e SVČ a také generálního ředitelství NIR. Takže nejprve paní host. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice ráda, že při této příležitosti vám mohu pogratulovat, vám i místo předsedům za to, že jste byli zvoleni do funkcí v tomto velice důležitém výboru a také jsem velice ráda, že právě vlastně první bod vašeho předsednictví je otázka západního Balkánu. SVČ je připravena spolupracovat se všemi členy AFETu na všech tématech, jako je Turecko, země západního Balkánu a dalších věcech, které se budou řešit. Tato diskuse je velice důležitá a zaznělo zde mnoho významných věcí. A ukazuje se, že opět eh, do toho vkládáme mnoho úsilí. Máme určitou kolektivní strategii vůči tomuto regionu. Vysoká představitelka řekla už minulý týden eh, ve, na Radě pro zahraniční věci, že Balkán je jednou z priorit, a to z těch důvodů, které zazněly. Ale navíc bylo také řečeno, že většina lidí v tomto regionu se stále věří, v důležitost integrace do EU, eh, věří v význam toho, aby se stali členem naší rodiny. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že důležitost vzájemné výměny názorů a přímého kontaktu eh, mm, intenzivních návštěv, rozhovorů je důležité. A z toho důvodu také vysoká představitelka svolala ten dialog, který dnes se koná. Dnes vlastně chceme pouze, aby se ty strany zatím sešly u jednoho jednacího stolu, aby se vůbec nastínily ty otázky. V roce 2016 také eh, došlo v jednotlivých zemích k určitým úspěchům. Například Bosna a Hercegovina se přihlásila také se Srbskem byla a s Ačenhoru byla otevřena nová kapitola také mm, s Kosovem dohoda v Albánii také další, také se konaly volby na Černé hoře a v bývalé Jugoslavské republice Makedonii. Takže to jsou všechno úspěchy, na něž musíme stavět a i v roce 2017 společně s komisí na tom budeme pracovat. Samozřejmě jde o evropské hodnoty, jde o to, aby země měly toto perspektivu, máme k dispozici všechny nástroje a i politickou vůli. A teď je to více kdy jindy, více než kdy jindy v zájmu Evropské unie Eh, aby spolupracovala v tomto regionu. Jedná se o stabilitu a o bezpečnost. Těšíme se také a velice už eh, se budeme eh, sledovat i vaše práci. Děkuji. Děkuji. A nyní Catherine Friends, generálního ředitelství NIR. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rovněž vám ráda poblahopřála k vaší nové roli a jsem velice ráda, že s vámi budu moci spolupracovat stručně. My samozřejmě také vyjadřujeme znepokojení nad těmi nedávnými událostmi i nad tou retorikou. Také si vzpomínáme, eh, nebo respektive víme, že brzy budou volby v různých těchto zemích. Západní Balkán je důležitý pro Evropskou unii. Mm, je to důležité třeba i v otázce migrace, protože některé tyto členské státy hrají v tom důležitou roli a podporují eh, pozici Evropské unie. Je důležité, aby tyto země také měly Eh, reálnou pozici. Komise spolupracuje s těmito zeměmi jak region, bilaterálně, tak i regionálně. Eh, Jsou zde například s Srbskem a Černou horou vedeme dále bilaterální rozhovory. Co se týče Albánie, tak tam máme dohodu o jednání o pěti prioritách eh, s perspektivou otevření dalších jednání. Zejména se věnujeme soudnictví ehm, bývalá Jugoslávská republika Makedonie, o tom už hovořila Angelina, zde se zde se soustředíme pak na, tu, na to období po volbách. A co se týče Kosova, tak zde máme tu novou dohodu o předružení, takže to je také důležité pro další prohloubení evropské perspektivy. Pokračuje i finanční pomoc. Um, spolupracujeme i v otázce um, migrace, tam spolupracujeme zejména s Srbskem a s Makedonií. Chtěla bych ještě stručně zdůraznit, jakou práci vedeme prostřednictvím balkánského procesu. 12. Ehm, července se bude konat důležitý summit. Myslíme si, že to bude důležitý ehm, bod. Budeme se soustředit na propojenost a, tak, a také i na spolupráci mládeže, o tom hovořila paní Luňáček. Také budeme podporovat veřejnou diplomaci a zajistíme velkou viditelnost Evropské unie v tomto regionu, abychom také dali všem najevo náš zájem a naše zapojení. Doufáme, že všechny tyto těžkosti se podaří překonat s tím, že Evropský parlament tomu bude věnovat pozornost. Také teď mm, přemýšlíte o usnesení. Komise bude i nadále zapojena do tohoto úsilí v tomto regionu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Katrin Dvent. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám, děkuji vám za tuto velice intenzivní debatu a také děkuji i zástupcům komise. Nyní mám tři návrhy. Za prvé, několik kolegů vyjádřilo přání, abychom v této rozpravě pokračovali. Já tady eh, na další schůzce s koordinátory nadnesu, zda bychom neměli pozvat třeba paní Mogherini nebo pana komisaře Hána na jednu z těch dalších schůzí, ale můžeme o situaci na západním Balkánu pokračovat, můžeme v té diskusi pokračovat, protože nás také čeká zpráva o pokroku, která se týká Srbska a Černé hory, takže budou i další příležitosti. V sobotu letím do Bělehradu, a rovněž řeknu svým srbským protějškům o této diskusi, která dnes proběhla a o komentářích jednotlivých politických frakcí. Tím mohu uzavřít tento bod. Děkuji vám všem za cené komentáře a příspěvky do diskuse. Toto téma má opravdu velký význam. A nyní se dostáváme k jedenáctému bodu. Jsou zde již eh, naši egyptští kolegové a přátelé. oh, welcome. Please take to me. Oh, hello, Ambassador. Good to see you. Good to see you. So, dear ladies and gentlemen. Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dostáváme se nyní k bodu 11. Budeme hovořit o Egyptu. Chtěl bych opravdu vřele uvítat jménem celého našeho výboru pana Ahmeda Saida, který jste vystoupí jako nový předseda zahraničního výboru parlamentu Egyptské arabské republiky. Pane Ahmede Saide, buďte vítán v Bruselu. Už jste Evropský parlament navštívil, bylo to loni v Dubnu, také jste se setkal s některými poslanci. Před rokem byl v Egyptě zvolen nový parlament, takže nás samozřejmě všechny zajímá, jaké jsou vaše názory na nejnovější politický vývoj, jak domácí, tak i na regionální situaci. Jak víte, tak Evropská unie a Evropský parlament konkrétně silně podporuje Evropský parlament, egyptskou vládu a i další instituce a orgány v jejich snaze dosáhnout politické stability. Evropská unie apeluje na Egypt, aby pracovala na řádné správně věcí veřejných, na soudnictví, právním státě. A velice rádi se dozvíme o tom, jak je to třeba s konkrétními právními nástroji, třeba jak to vypadá s zákonem o demonstracích, nebo eh, jak to vypadá se zákonem, který se týká nevládních organizací. Egyptský eh, soud se nedávno rozhodl zmrazit majetek dvou prominentních eh, nevládních organizací, což můžeme chápat jako snahu omezit aktivitu nevládních organizací v Egyptě. Domníváme se, že svoboda projevu je zásadní Chtěli bychom také ještě jednou říci, že doufáme, že bude plně respektována, že budou plně respektovány veškeré svobody, tak jak je to v egyptské ústavě. Zajímá nás také, ehm, eh, víme, že Egypt je eh, velice důležitý aktér v regionu. Nedávno došlo k různým teroristickým ehm, útokům, například v koptské kostele. Také nás zajímají vaše názory na regionální rozvoj, protože Egypt má zásadní roli třeba i v politice Středního východu, i v souvislosti se Sýrií, s izraelsko-palestinským konfliktem a také se s, s vaším sousedem Libí. Navrhuji, abyste hovořil, dejme tomu, 5-10 minut a pak bude také prostor pro diskusy. Prosím, máte slovo. Velice děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, Děkuji za to, že jste mi poskytli tuto příležitost eh, vystoupit na vašem zasedání a oslovit vás. Také eh, vám chci poděkovat eh, příležitost vysvětlit situaci v Egyptě. A dále bych ještě této přece chtěl využít k tomu, abych poděk- pooblahopřál panu McAllisterovi k jeho zvolení předsedou výboru pro zahraniční záležitosti a těším se na další spolupráci s ním. Chtěl bych také poděkovat Elmarovi Brokovi za jeho úsilí a za jeho Spolupráce Jeho poslední návštěva Káhyry byla velmi vážená. Vím, že tady dnes není, ale byl bych rád, abyste mu to moje poděkování mohli předat. Jak asi víte, v posledních šesti letech Egypt prošel e, náročným obdobím, bylo to e, šest let. Na začátku toho procesu byly pouliční protesty, demonstrace, kdy egyptiané žádali stejná lidská práva stejné demokratické eh, výsady, které mají občané Evropské unie. Vlády se chopili radikální islamisté, ale my jsme tak měli velkou naději a velmi brzy se ale ukázalo, že eh, ti neměli velký zájem na prohlubování demokratických svobod a proto v roce 2013 opět eh, podnikli revoluci a demonstrovali, které my říkáme Eh, že to byla revoluce, které jejímž cílem bylo svrhnout ideologii spíše než svrhnout režim. Šlo to, jak eh, uchovat egyptskou identitu, která byla ohrožena a bylo evidentní, že umírnění egyptiané nebyli připraveni akceptovat eh, fanatický kult islamistů. Byla to většina egyptských občanů, kteří dali najevo, že nechtějí, aby došlo ke směšování náboženství a politiky. Byl to také historický okamžik, eh, o kterém se bude dlouho lze hovořit. Mně to byl okamžik, kdy egyptiané si museli velmi dobře rozmyslet, co vlastně chtějí. Od té doby eh, došlo k řadě teroristickým útokům v našich městech na Sinaji. Dokonce i generální prokurátor byl zavražděn eh, v útoku na své auto. Například únosu, mučení a ten eh, úmysl teroristů je jasný. Chtějí, aby Egyptěna zaplatili velmi velkou cenu za to, že mají ústavní vládu. V posledních pěti letech Cestovní ruch, který je kriticky důležitý pro naši ekonomiku, velmi poklesl, také náš mezinárodní obchod eh, poklesl a Eh, egyptská měna byla devalvována o 60%. Ale já bych dnes chtěl hovořit spíše o budoucnosti, o tom, jak bychom tyto problémy mohli řešit. Myslím si, že tato schůzka je také velmi důležitá, a to nejenom proto, že máme společné zájmy a čelíme společným eh, problémům, ale jde také o to, že v posledních letech Egypt a Evropská unie se někdy eh, eh, v tom zájemném stavu ochylovali k stereotypním konceptům, stereotypnímu myšlení. Ale já si myslím, že je dobře se podívat velmi podrobně na vztah mezi Evropskou unii a Egyptem a uvědomit si, o co tady skutečně jde. Já samozřejmě nechci odporovat eh, kritice nebo popírat nějakou kritiku, ale chtěl bych to uvést do kontextu, ve kterém se pohybujeme. A myslím, že je v našem společném zájmu, jak hledat společnou půdu. Těžko se to připomíná, přitom to bylo tak nedávné období. Těžko nějaké jiné, že by v minulosti existovalo nějaké jiné období, kdyby Blízký východ eh, čelil podobně náročné eh, situaci. Došlo tady k volání po lepším eh, po lepší životní úrovni, ale ty výsledky těch protestů nevedly přesně k tomu. Eh, volání nebo k těm výsledkům, které si lidé přáli. V šest let po tom povstání v různých zemích eh, je ta situace velmi neutěšená. V Libii, v eh, by ta situace měla sloužit jako přímka toho, jak se ta situace může velmi rychle zhoršit. tady pořád ještě nejsme o nic blíže řešení konfliktu, které tady nastaly musíme se tím velmi intenzivně zabývat a nemůžeme také podceňovat, jaký dopad může eskalace té situace mít. Jsou tady dvě věci. Musíme si uvědomit, jak eh, bezprostřední dopad to má na ty společnost a na ty vedlejší dopady, které to má na společnosti v sousedství. A potom je potřeba se podívat na to i dlouhodobě. Musíme si uvědomit, že bude potřeba obnovit ty společnosti, znovu je vybudovat tak, aby mohly překonat hrůzy války. A dále potřeba eh, říci, že ta katastrofa na Blízkém východě by nás neměla vést k tomu, abychom zapomněli na ten dlouhodobou, na dlouhodobou tragédii konfliktu mezi Palestinci a Izraelci. Někteří eh, v nedávné době říkali, že ten konflikt není až tak naléhavý vzhledem k těm otevřeným konfliktům v sousedství, ale já si myslím, že by si všichni měli uvědomit, že Eh, eh, to je velmi riskantní postoj. Je třeba aktivně se snažit o vyřešení eh, izraelsko-palestinského konfliktu, protože to je pořád velmi ehm, živé, živě v povědomí všech Arabů v oblasti a často je to zneužíváno k náboru do teroristických organizací. My v Egyptě věříme tomu, že tento konflikt je původcem všech ostatních konfliktů v regionu pokud se nevyřeší, tak Blízký východ bude pořád velmi nestabilní. A musíme si uvědomit, že i John Kerry hovořil o tom, že je důležité usilovat o vytvoření dvou států. A my eh, eh, jsme to si vyslechli velkou radostí. My si myslíme, že to ale bylo příliš pozdě. Bylo to pouze několik dní před koncem eh, administrativy Baracka Obamy. Egypt je tedy obklopen různými konflikty, eh, konfliktními zónami. Má to obrovský dopad na eh, naše prostředky a schopnosti řešit naši blízkou, ale vzdálenější budoucnost. Je tady řada bezpečnostních rizik a hrozeb. Stejně tak eh, máme velmi dlouhou, tisíc kilometrů, dlouhou uh, otevřenou hranici s Libií a uh, čelíme útokům ISIS a dalších teroristických skupin a proto je velmi obtížné mít dostatečné prostředky lidské, které na to, abychom mohli těmto hrozbám čelit, abychom mohli usilovat o zlepšení životní úrovně v Egyptě. Proto kolikrát byl téměř zázrak, že se nám podařilo e, tu situaci držet pod kontrolou a finalizovat eh, další kroky v naší transformaci, například eh, to, že byla finalizována verze naší ústavy, byl zvolen demokratický prezident a parlament, který tady šest let téměř nefungoval. Eh, a když hovoříme o parlamentu, rok po jeho znulení jsme museli ehm, dohonit tu ztracenou dobu. Přijali jsme Eh, legislativu, které se předchozí parlamenty vyhýbaly. Například je to zákon o státní službě, který ze státních úředníků eh, eh, dělá nezávislé osoby, které jsou oceňovány podle svých schopností. Potom jde o daňový zákon, který se snaží zvýšit daňové příjmy, aby bylo možné pomoci chudým. Byl celá řada položek byla vyňata ze zdanění Stejně tak jde eh, o zákon, který by vyžil křesťanům eh, stavět eh, kostele, veznávat svou víru. To bylo považováno před deseti lety za neuskutečnitelné, teď to možné je, stejně tak jako muslimové samozřejmě mohou stavět své mešity, potom se přepravuje investiční zákon, který by měl umožnit jak domácím, tak zahraničním investorům v zemi investovat, zejména po drastických krocích centrální banky, která uvolnila kurz naší měny a s tím se snaží bojovat proti eh, černému trhu, tak aby tady bylo několik eh, kurzů, aby investoři věděli, že mohou své prostředky do Egypta převést bez problému. A potom je to zákon proti nelegální imigraci, kde poprvé se definuje eh, definují zločiny, které by měly pomoci našemu bezpečnostnímu aparátu, trestat pachatele a měli bychom se potom snažit těm eh, migrantům eh, spíše pomáhat, než je eh, trestat a trestat ty, kterým pomohli k překročení hranic. Mohl bych samozřejmě hovořit o celé řadě dalších podrobností, o tom, že naše společnost žije ve strachu, ale Evropa asi ví a měla by chápat, co to znamená, bych neměl vysvětlovat, co terorismus znamená pro celou naše zemi a společnost a také bych asi eh, nemusel hovořit o tom, jaké ekonomické dopady to má na to, že musíme chránit naše jak pozemní, tak i námořní hranice. Myslím, že i Evropa čelí podobným hrozbám jako Egypt. A my také chápeme, čemu čelí eh, Evropané, kteří se také potýkají s migrací a s terorismem. A myslím, E, že i vy e, víte, co to pro nás znamená. Jak Egypt, tak Evropská unie uvědomují, že je potřeba e, v tomto regionu působit aktivně. Egypt vždycky byl vedoucím státem a i vy nám nabízíte příklad usmíření konfliktu. A myslím, že historie nám říká, že musíme společně se usilovat o vyřešení dlouhodobých problémů na Blízkém východě. Egypt je připraven být strategickým partnerem Evropské unie a je připraven řešit eh, ty hlubší příčiny terorismu a migrace. A také je evidentní, že bychom to neměli ani dělat eh, sami izolovaně. Měli bychom vždy eh, zkoumat ty příčiny a zamyslet se na dopady našich kroků a rozhodnutí jinak by to bylo kontraproduktivní. Je evidentní, že mezi námi jsou určité nezhody a rozhodně bychom měli usilovat o jejich eh, vyřešení. To také prokáže sílu našeho partnerství. Musíme otevřeně diskutovat o eh, našich obavách. Já jsem rád, že dnes mám tu příležitost to partnerství uvést v jeho kontextu. Myslím, že to je efektivní a silné partnerství a pro nás je to stejně důležité. Egypt je Eh, dávnou civilizací, máme řadu archeologických a přírodních a vědeckých památek. Projevuje se tady také řada negativních eh, jevů a onemocnění. Hledáme na to léčbu, je tady řada eh, skupin, které chtějí ohrozit naši rozmonitost řada obskurních skupin, které zneužívají řady chudých občanů ke svým eh, účelům. Těch z vás, kteří navštívili Egypt před nějakou dobou eh, a navštíví dnes, tak si všimnou, že došlo ke zhoršení, že, protože eh, bojujeme proti teroristům, protože nám nic jiného nezbývá. Ale chtěl bych také říci, že ten skutečný boj eh, musí být nejenom s teroristy, ale s těmi, kteří terorismus umožňují a způsobují, kteří kážou násilí, kteří způsobují chudobu a přicházejí s nenávistnou ideologií. Musíme eh, pomoci těm chudým. Eh, někteří eh, se snaží je přesvědčit o tom, že ti teroristé potom mohou jít do nebe, že budou spaseni. Eh, Musíme si uvědomit, že terorismus nemá hranice a nerespektuje žádná omezení. A tento boj nemůže nikdy skončit. Musíme eh, bojovat se nejenom se symptomy, ale také s příčinami. Musíme bojovat proti neznalosti, musíme bojovat proti chudobě a potřebujeme spolupráci, potřebujeme takhle také eh, prostředky, nejenom půjčky, musíme také zlepšit vzdělání a potřebujeme také politické analytiky. Musíme bojovat preventivně proti terorismu, aby ti lidé, kteří se k tomu uchylují, měli uplatnění ve společnosti. Nemůžeme zatýkat všechny, kteří se dá, pouštějí do člunu, na člunech do Itálie nebo Řecka. Musíme snažit do společnosti začlenit, nabídnout ten produktivní život. Evropa je eh, od nás přes moře a terorismus jako jev ty hranice nerespektuje. A musíme o to se také proto, aby se k nám vrátili turisté, investoři. A teprve poté se budeme moci zaměřit i na některé hodnoty, které se v současnosti nemůžeme dovolit. Děkuji vám za pozornost, protože jste vydali dali příležitost eh, vám popsat naši situaci. Thank you, Chairman Said. That was ano, děkujeme vám. No, hovořil jste přesně 15 minut. Takže ještě předtím, než otevřu diskusi, tak bych chtěl také eh, přivítat i pana Karima Dabiše, místo předsedu a také vyslance, pana Evera Farsiho, kterého rovněž známe, který je známým hostem a také prostředkovatelem. Nyní bude prostor pro vaše dotazy a komentáře. O slovo se přihlásilo 11, respektive teď 12 kolegů. Poprosím vás, abyste své komentáře omezili na maximálně dvě minuty, abychom měli čas také i na odpovědi, které bychom rádi slyšeli od pana předsedy. Nejprve předseda eh, delegace EU Egypt, paní Matias. Děkuji, pane předsedo. Gratuluji vám k vašemu zvolení. A Ráda bych řekla, že nepotřebuji příliš času. Chtěla bych zde přivítat pana doktora. My samozřejmě se známe s delegací i s, s, s panem velvyslancem v říjnu. Na přelomu října listopadu jsme Egypt navštívili v loňském roce bylo to velice důležitá návštěva delegace, protože to vlastně bylo první oficiální návštěva mezi těmi delegacemi po šesti letech a jsme rádi, že i ve středu budeme ještě s vámi hovořit, takže nechci teď ztrácet čas. Chtěla jsem vás pouze přivítat a chtěla jsem říci, že doufám, že posílíme spolupráci mezi Unii a Turec, pardon, mezi Unii a Egyptem a doufám, že také budeme moci ve středu o všech věcech hovořit velice podrobně. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Gabriel. Děkuji, pane předsedo. přeji vám ke zvolení. Vážený pane předsedo, Sajde, chtěla bych vám poděkovat za vaše relevantní vystoupení. Ještě jednou si říct, že sázím na diplomatickou inteligenci a je pravda, že máme pravidelný dialog s vámi, takže myslím, že to přispívá k tomu, aby obsah této parlamentní diplomacie byl čím dál silnější. Je jasné, že Egypt je v současnosti klíčovým partnerem pro stabilitu a bezpečnost nejen v Středomoří, ale také v Evropské unii, v Evropě, na celém území. Chtěla bych se soustředit na dvě otázky. Nejdříve je to otázka uprchlíků, různých migrantů, kteří přicházejí eh, na egyptské území. Když se na to podíváme, tak většina uprchlíků nebo ekonomických eh, migrantů, kteří jsou ilegální, pocházejí z afrických zemí. Moje otázka je tedy, jaké vztahy máte k těmto zemím a co děláte pro to, abyste bojovali proti převaděčství a chtěla bych vám blahopřát k tomu, že vaše země přijala zákon, eh, který kriminalizuje toto převádění, takže jak to vypadá s aplikací. A pak jsem hovořila o regionálním kontextu. Egypt je skutečně klíčovou zemí z hlediska stability Středomoří. Jakou roli eh, bude mít Egypt z hlediska Unie v tomto Středomoří, protože víme, že blízké budoucnosti bude probíhat také diskuze ohledně předsednictví. Další otázka se týká Libie a zprávy hranic. Myslíte si, že je možné i nadále pracovat na tom, aby menšiny, které žádným způsobem nespochybňují integritu egyptského území, mohly přispět k efektivní zprávě hranic? Děkuji. Děkuji. Nyní pan Freund. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji panu Saidovi, předsedovi egyptského výboru. Já mohu souhlasit s jednou premisou, kterou jste ve svém proslovu řekl. Hovořil jste o izraelsko-palestinském konfliktu. Říkal jste, že to je vlastně takový, taková matka všech konfliktů a že pokud bychom byli schopni tento konflikt vyřešit, tak by se vyřešilo Eh, situace, nebo že tak, tak, že by tedy střední východ byl mnohem klidnější, než by byl, než je. Já doufám, že Evropská unie slyší tento váš apel a že se také ještě silněji zapojí v budoucnu do řešení toho problému, aby Evropská unie nebyla pouze tím, kdo do toho, eh, vlastně kdo tam nejvíce platí, ale také kdo to tam nejlépe vyřeší. Také je zde nový um, americký prezident, dnes je čtvrtý den ve funkci a již třetí den vedl rozhovor s vaším prezidentem. A nevím, eh, zda víte, o čem hovořili. Mě by to zajímalo, o čem to dva pánové hovořili. Zajímalo by mě, co očekáváte od nového amerického prezidenta, co se týče jak situace v Egyptě, tak i obecněji situace na středním Blízkém východě. Děkuji nyní Jeffrey van Orden. Děkuji za slovo, pane předsedo, gratuluji vám k vašemu zvolení. Pane doktore Saide, buďte vítán v parlamentu. Víme, jak důležitý Egypt je, je to vlastně nejobydlenější země a má také eh, velice eh, důležitou geostrategickou pozici a má dlouhodobé vztahy na mnoho zemí EU. Pro mnoho z nás je důležité, aby to byla země bezpečnosti a stability. Eh, je, pro mnoho z nás je to prioritou. Také vítáme úsilí prezidenta Sisiho, které vynakládá v tomto ohledu. Chtěl bych ještě navázat na ten poslední komentář Arab, ten, ten, ta, ta izraelská otázka je samozřejmě velice důležitá, ale nesmí to být jakási výmluva toho, proč v mnoha arabských zemích teď bojí terorismus. Já si myslím, že to je, abych tak řekl, oddělená debata, oddělené téma. Dovolte mi několik otázek. Za prvé, do jaké míry podle vás závisí terorismus na vnějších zdrojích eh, zbraní, financí a tak dále. Myslíte si, že se jedná v zásadě v Egyptě o domácí um, problém? A za druhé, jaký máte názor na to, že do regionu se nyní jak si vrátilo Rusko tím, jak se angažuje v Sýrii a v Libii? Eh, nedomníváte se, že by tam spíše měly eh, být angažovány USA a Evropská unie, aby se podíleli na zlepšení bezpečnosti v regionu? Děkuji. Nyní pan Ivo Weigl. Děkuji, pane předsedo. Pane doktore, děkuji vám za váš proslov, byl velice důležitý. A nebylo to pouze nějaký zbořilostní projev, byl plný obsahu. Děkuji. Chtěl bych vám rovněž vyjádřit poděkování za vaše komplimenty a za vaši víru, že partnerství Egypta s EU může být přínosné pro obě strany a že může přispět ke stabilitě a míru. Chtěl bych se zeptat na jednu konkrétní věc. Jedná se o kontakty, které e, jsou tedy tam s, v rámci gazy nebo s gazou. Chci se zeptat, jak to tedy vypadá s tím hraničním přechodem v Rafě. Protože to je vlastně jediný eh, kontaktní bod pro pomoc, který je nyní otevřen. Ještě bych chtěl jako druhou věc říci, že samozřejmě pozorujeme Egypt a považujeme ho za jednu z mála demokratických zemí v tomto regionu a chceme, aby vaše demokracie e, se dále rozvíjela. Chtěl bych apelovat i na opozici, aby vyjádřila porozumění a aby tam i nadále byly dobré kontakty vlády s občanskou společností. Rovněž sdílím váš názor který jste vyjádřil ohledně proslovu pana Kerryho. Je to tedy naše, naše přání, naše naděje, inšalách. Nyní děkuji další mluvčí. Paní Lohbiller. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane doktore, za váš proslov a také jsem velice ráda, že jste v parlamentu. Pamatuji si, že na vaší minulé návštěvě v březnu jsme hovořili rovněž o lidských právech a bylo to také usnesení Evropského parlamentu na toto téma. Já mám na to téma um, několik otázek. Souhlasíte, že v Egyptě mm, bylo několik případů mučení a Evropský parlament přemýšlel o tom, jak, že by bylo dobré zlepšit legislativu v Egyptě, která se týká um, mučení, která se, a to vlastně to tež platí i pro um, násilná zmizení. Eh, v těchto bodech není egyptská ústava úplně na úrovni všech standardů. A dokonce i Mezinárodní komise řekla, že zde je zapotřebí e, v těchto bodech tu ústavu zlepšit. Takže musí se tam vyřešit ty body mučení a také násilná zmizení. Zajímá mě, zda plánujete tyto zákony e, reformovat. Druhá věc. Bohužel během celého loňského roku došlo k mnoha případům e, porušování lidských práv Eh, byly zde útoky na lidskoprávní eh, organizace. Myslím si, že dokonce bych to mohla nazvat určitým eh, takovým násilným potlačováním lidskoprávních organizací, včetně ženských organizací, které brání ženská práva. Takže zajímá mě, jak tedy to vypadá se zákonem o nevládních organizacích. A ještě jsou zde určitá konkrétní represivní opatření, například zatýkání, vyšetřování, zmrazování um, bankovních účtů, eh, zákazy vycestování a tak dále. Um, máme pocit, že zatím to nevypadá, že by se ta situace změnila a zlepšovala a vyvolává to v nás velké znepokojení. Hmm. Mám ještě další dotazy, ale myslím si, že to ještě ponechám na odpoledne, kdy bude další příležitost s vámi hovořit. Děkuji. Nyní pan Schaffhauser. Merci, président. Děkuji, pane předsedo. Já nepřekročím svoji řečnickou dobu. Nejdříve bych vám chtěl poděkovat, pane předsedo Sajde, za vaše vystoupení. A tady bych udělal stejnou úvahu jako kolega Vojgl. To byl projev přesvědčení. A pro mě mm, tam byl důležitý prvek, a sice prvek legitimní vlády, silné vlády, protože síla je nutná proto, aby se bojovalo proti islámu a proto, aby se respektovala práva menšin. A je pravdou, že bychom mohli říci, že někdy je tady problém eh, s lidskými právy. Ale my Evropané bychom si měli položit otázku ohledně lidských práv během našich intervencí v Sýrii, v Libii a nezapomeňme na naše intervenování v Iráku. Já mám otázku, kterou bych vám chtěl položit. Nedomnímáte se, že je tady úžasná příležitost v rámci nové, nové exekutivy v USA vytvořit alianci pro bezpečnost a rozvoj společně s USA a Ruskem, konkrétně v severní Africe, která je skutečně zónou nestability, a bojovat tak společně proti terorismu a zároveň podporovat s podporou exekutivy USA ten skutečný Marshallův plán, který Afrika potřebuje, protože, jak jste to zúraznil, islamismus prosperuje právě na základě analfabetismu a nedostatku rozvoje. Děkuji. Merci, monsieur. We have one... Děkuji. Nyní zbývá ještě šest zájemců o slovo. Nyní pan Milan Mon. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane předsedo sejde díky, že jste přišel do Evropského parlamentu. Jak se zaznělo, Egypt je klíčovou zemí v arabském světě a také v tom příslušném regionu. Hovořil jste o tom, že tento region nyní prochází obtížnými časy. Samozřejmě, že Eh, si vzpomínáme na naděje spojené s šťanským procesem a i na ty vztahy se Syrií a Libí. Nedávno jsem sám navštívil Káhiru a existuje mnoho otázek. Má země je středomořskou, středozemní zemí a s tím jsou také spojené určité věci. Musíme také se zamyslet nad tím, jaké má Egypt aspirace v Unii pro středomoří, jaký má o to zájem. Vidíme, že Mezinárodní měnový fond také nedávno podepsal dohodu, eh, že pomůže egyptské ekonomice. To je velice důležité. Mm, také se tam mění legislativa, například, která má postihovat sexuální obtěžování, takže to jsou dobré, zná, eh, dobré, eh, dobré zprávy, protože předtím byly pachatele těchto trestných činů beztrestní. Zajímá mě, jak to vypadá s cestovním ruchem. Zda se to trošku zlepšuje. Hovořili jste o tom, že se zlepšují bezpečnostní opatření v eh, cestovním ruchu pro turisty. To je velice důležité. A jak to vypadá s diskusemi pana prezidenta Sisiho s americkým prezidentem Trumpem? chtějí spolu bojovat proti terorismu. A také je zde nějaká myšlenka, že by ambasáda z, v Izraeli se měla posunout z Tel Avivu do Jeruzalému. Nevzbuzuje to ve vás obavy? Děkuji. Děkuji nyní pan Pancery. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo Said. Děkujeme, že jste nás navštívil. Já vím, že vaše země čelí celé řadě ekonomických potíží, které souvisejí s terorismem. A je v našem zájmu, aby tato země byla stabilní, protože je důležitá pro celý region. A měli bychom skutečně se snažit přispět k této stabilitě. Snažíme se zajistit stabilitu, ale domnívám se, že ji nemůžeme obětovat lidská práva. Je jisté, že v této oblasti eh, existuje celá řada problémů. Je nutné, aby vaše země změnila směr. Vaše přítomnost eh, dnes zde je důležitá. Víte, že zítra bude výročí eh, zavraždění Julia Reggianiho ve vaší zemi. A bohužel, pravda ještě není známá, je tady velká zdrženlivost ze strany úřadů vaší země. A myslím si, že hledání pravdy je podstatné proto, aby se vztahy s Egyptem normalizovaly. Čekám z vaší strany, že budete hovořit jednoznačně. Děkuji, není pan Jurek. Děkuji. Děkuji, já myslím, že je dobré, že jste tady a že nám předáváte tyto důležité informace. A já bych chtěl ještě vyjádřit některé eh, připomínky. Situace na Sinaji je znepokojivá z hlediska šíření se terorismu. A také myslíme na vojáky, kteří tam jsou a rádi bychom se dozvěděli, co si myslíte právě o situaci z hlediska bezpečí Eh, v této oblasti, v této malé oblasti. Druhá připomínka. Samozřejmě, že je důležité dosáhnout míru mezi Izraelí a Palestinem, ale velkou překážkou jsou právě některá opatření vlád a to se týká také Egyptu, takže byl bych rád, kdybyste nám předal vaše hodnocení situace a také ohledně dodržování lidských práv v pásmu Gazy. A jaká je tady možnost změny v této situaci? Protože je velmi obtížné zde jak si identifikovat nějaké náznaky demokratických změn eh, v pásmu Gazy, ale možná, že máte nějaké další informace k tomuto bodu. A třetí poznámka se týká míru v Syrii. Jak se díváte na eh, řešení této katastrofy, této války? Um, Děkuji. Pan Peterle je další na řadě. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že tady vidíme příklad spolupráce dvou čerstvě zvolených předsedů výborů parlamentních. A také jsem velmi rád od vás slyšel ta pozbudivá slova, pane Sajde, že nechcete, aby docházelo ke směšování náboženství a politiky. Myslím si, že ale to je možné jenom institucionálně, asi není možné to úplně oddělit v myslích občanů, kteří mají politiku velmi pevně spojenou s náboženstvím. Já se vás na to chci ještě zeptat. Myslíte si, že by to oddělení mohlo být v Egyptě užitečné? A co bychom mohli udělat pro to, abychom prohloubili spolupráci mezi našimi parlamenty? Děkuji. Paní Schlein. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane Sajt, já jsem vám naslouchala s velkou pozorností. Eh, pan Pancery již hovořil o tom výročí eh, ohledně Giulio Rangini a ohledně jeho zavraždění. To výročí nastane zítra. O tom bych se chtěla zmínit. A co se týče vztahu mezi EU a Egyptem, tak tyto vztahy se musí opírat o důvěru. E, a v tomto smyslu je nutné požadovat e, odhalení pravdy. Víte, že rodiče Julia stále hledají tuto pravdu a nejsou jediní. Tisíce e, občanů požadují odhalení této pravdy. Proč zemřel kdo dal tento příkaz, kdo provedl eh, tuto vraždu, kdo provedl eh, toto mučení a vraždu tohoto mladého evropského vědce. Bez této pravdy a bez důvěry nebude možné mít přátelské vztahy mezi Evropskou unii a Egyptem. Děkuji. And the final speaker. A posledním řečníkem bude pan Buchner. Mnohokrát děkuji, pane Said, za to, že jste k nám zavítal. Děkuji také za vaše vystoupení, které bylo cené. Vy jste zdůraznil, že vztahy mezi EU a Egyptem eh, budou z vaší strany zintenzivněny. A to je velmi důležité. EU potřebuje Egypt a Egypt potřebuje EU. Ale v tomto okamžiku tady existují potíže. Vy víte, že v naší dohodě o obchodu, o volném obchodu, máme vždy doložku ohledně lidských práv a tam začínají problémy. Ty problémy jsou v tom, že například křesťané nejenom mají problémy v katedrále, ale také ve středním a horním Egyptě. Nebo další příklad, tyto procesy, kde bylo odsouzeno 500 lidí k trestu smrti a přitom nedošlo k jednotlivým individuálním procesům a navíc si to lidé neměli možnost se vyjádřit. Eh, ano, říkáte, že tito lidé nebyli popraveni, ale já si pamatuji na těch šest, kteří byli popraveni, kteří museli zemřít a to v souvislosti s trestnými činy, které nespáchali, protože byli vlastně ve vězení v tuto dobu. Také si pamatuji bombardování eh, v severní části Sinaje. Takže proto naléhavě prosím, abychom vyjasnili situaci, vytvořili lepší podmínky, protože, jak už jsem to uvedl, my se vzájemně potřebujeme a musíme pokročit vpřed a to je možné pouze tehdy, pokud budou lidská práva lépe dodržována v Egyptě. Vielen Dank, Herr Kollege. So. Děkuji vám, kolego, a teď, pane Saide, vám dávám 14 minut na to, abyste odpověděl na všechny tyto otázky, protože my musíme skončit. Máme další eh, eh program 12.30. To answer whatever question. Můžete odpovědět na jakékoliv z těch otázek a my se vás velmi rádi vyslechneme. Ještě jednou eh, bych vám chtěl všem poděkovat. Eh, já jsem byl velmi příjemně eh, ohromen znalostí tohoto regionu Egyptu. A já bych chtěl prezent také postoj Výboru pro zahraniční záležitosti. Yeah. Nemohu tady hovořit také za výbor pro lidská práva, asi tady měl být i zástupce toho výboru, ale nemůžu úplně fundovaně eh, na to, eh, na všechno, co tady zaznělo, eh, hovořit detailně. Mohu hovořit, ale konceptuálně o lidských právech, o tom případu italského studenta, mohu hovořit o dalších věcech, jako nelegální migrace, všechno, co jsem si tady poznamenal. Eh, jsem velmi rád, že jste odkazovali na lidská práva, na situaci v lidských práv v Egyptě. Ale eh, těžko se mi bude komentovat eh, ty konkrétní jednotlivé případy. Jak jsem říkal na úvod, měli bychom vnímat náš vztah s určitým odstupem a pro mě je velmi důležité hovořit také o tom, co cítí, jak vnímají Egypťané Evropskou unii. Máme před sebou eh, dlouhou cestu, intenzivní cestu. Hovoříme teď o věcech, které před deseti lety, mám, nemyslím ani před 50 lety, ale před eh, deseti lety to bylo považováno za věci, které se nikdy nestanou. Myslím, že už dnes eh, můžeme mluvit otevřeně o lidských právech. a e, dostali jsme se o notníku zdám. Když hovoříte o svobodě projevu, tak tady přiznávám, že jsou nedostatky. Já jsem také říkal, že rozhodně nechci říkat, že jsme dokonalí. Nikdo není dokonalý. E, musíme e, bojovat za zlepšení. A my také nejsme nějakými oficiálními zástupci egyptské vlády. Já jsem byl zvolen káhirskými občany, Já jsem tedy zástupce voličů a neustále tlačíme na vládu, aby nám říkala pravdu, ale víme, že tady bylo takové mezivládí, kdy žádná e, vlastně solidní vláda neexistovala. A přitom Evropská unie v té době přijala asi 14 rezolucí, které kritizovaly Egypt a přitom v té době jsme neměli e, exekutivu a, nebo parlament. Takže eh, já se snažím e, říci, Eh, že eh, na tom pracujeme. Eh, hovořilo se tady o svobodě projevu, o svobodě vyjadřování, ale já chci říci, že máme dnes svobodný internet, máme mm, sociální média, která jsou svobodná. Pokud někdo nemůže napsat článek do nějakých novin, protože to majitel těch novin neumožní, tak ten článek je Eh, rozšířen na internetu, protože všechny eh, internetové kanály jsou eh, otevřené, což pro vás je asi normální, ale podívejte se například na Turecko nebo Libanon nebo Spojené arabské emiráty. Je tady řada internetových kanálů, které jsou cenzurovány vládami těchto zemí. Měli bychom si vědomit, že Egypt má téměř 100 milionů občanů. Je to největší stát na Blízkém východě. Má značnou míru svobody internetu a projevu. A zase neříkám, že by bylo všechno dokonalé, ale měli bychom si uvědomit, že jsme dále než ostatní země. Stejně také podmínky ve věznicích. E, řada evropských delegací chtějí vidět e, naše věznice Eh, byl tady eh, eh, jeden případ jednoho konkrétního vězně a poté ti zástupci prohlásili, že ty podmínky byly velmi dobré, setkal se dokonce s prezidentem a byl ještě o tom, že máme justici, která je nezávislá a bude se bojovat o to, aby mohl být propuštěn. Takže tady se věci mění a já si uvědomuji, že mm, někteří z vás sledují lidská práva na celém světě a porovnáváte to, my se také vyslechnout, eh, co říkají naše občané. Eh, my nejsme bohatý stát, máme, ale máme eh, velmi vysokou kulturu, nebo kulturu na vysoké úrovni, měli byste si poslechnout občany. Víme, že také tady dochází k měšování mm, jiných zemí do toho konfliktu. Teď Víme, eh, jak jeden z bývalých eh, amerických prezidentů hovořil o zbraních hromadného ničení v Iráku a nikdy se za to nikdo neomluvil nebo nenapravil to, co tam způsobil. Omlouvám si, že to tady říkám, ale říkám to proto, abyste si uvědomili, eh, co všechno se tady děje. Vůbec tady nechci zbytečně bránit, bránit to, co se děje v Egyptě, jsou tam problémy. Hovořil tady o těch zmizeních některých osob. Já jsem byl ve Štrasburku, ne tady v Bruselu, byl jsem ve Štrasburku loni, teď se o tom diskutovalo. A například někdo hovořil o pěti tisícech ztracených osob, což také, eh, myslím, trošku vyplývá z té nelegální migrace. Tam spousta těch lidí eh, skočí do té, do té lodi, do toho člunu, vydá se na cestu přes Středomoří, eh, ta loď se potopí a o těch lidech už se nikdy nic nedozvíme. Hmm. A já chci také zastupovat své voliče a říkat jim otevřeně, co se děje. Stejně tak mluvíme i s vámi, s zástupci mezinárodního společenství. Ty údaje jsou podle mě trochu přehnané. Eh, máme také dlouhou hranici s Libií. Víte, mm, co se děje v Libii? Spojené eh, státy. Eh, Spojené státy bombardují pozice ISIS ISIS eh, v Libii, kousek od naší hranice. Přesně tak máme problémy s Jemenem, s Saudskou Arábií, tom Gaza, tam je Hamas. Eh, to jsou všechno. Víme, že Hamas v Gaze je vlastně prodloužená eh, ruka muslimského bratrstva. Všechno to jsou věci kolem našich hranic. A musíme si vědět, ještě ten konflikt mezi Palestinci a Izraeli. Myslím, že nemůžete mít až tak velká očekávání o nás. Potom tady jeden zástupce hovořil o cestovním ruchu. To je pro nás velký problém. Máme u nás dvě třetiny eh, z těch světových památek, máme pláže, eh, výborné počasí, ale eh, když jsme mývali měli plán mít 20 nebo 25 milionů turistů, teď máme 11, nevím, kolik v loňských byly 3,3 milionu. A přitom eh, v tom plánu bylo mít jich 25 milionů. Takže si dojete představit, že tak velký podíl egyptského mm, obyvatelstva, který žije z cestovního ruchu, v jaké situaci je, když ani turista nejezdí. Takže by bylo dobře, kdybyste nám s tím také mohli pomoct. myslím si, že by Egypt byl mm, no, riskantnější nebo nebezpečnější, než jsou jiné státy. Určitě, ale máme co zlepšovat a souhlasím s vámi také v tom, že by jsme mohli dělat více. My v parlamentu snažíme vyvinout tlak na vládu. A ještě dvě věci, na které bych chtěl pozornit. Jednak eh, eh, je to vztah se Spojenými státy. To je z určitého pohledu trochu komické, protože my jsme měli velmi špatný vztah. Eh, někde v roce roku 2000 měli jsme velké naděje, že George Bush eh, prohloubí ten vztah to, k tomu albu, že nedošlo. Poslední návštěva egyptského prezidenta Spojených států byla v roce 2004, když budete představit, že teď už 13 let nedošlo k nějaké státní návštěvě. Upřímně řečeno, my se teď eh, vnímáme optimisticky zvolení Donalda Trumpa. Myslím, že to eh, není podloženo nějakými analýzami nebo studiemi, ale v podstatě si myslíme, že nemáme o co přijít, nemůžeme Eh, na tom nic ztratit, protože jsme tady úplně na dně v tom našem vztahu. Teď eh, víme, že to je eh, prezident, který předtím, než byl zvolen, se k tomu nevyjadřoval. Víme, že tady došlo k nepokojům, které my jsme v Egyptě nezažili. Američané demonstrovali proti Trumpovi i na náměstí Tahrir v Káhyře. Vím, že proběhl nějaký telefonát eh, před několika dny mezi egyptským a americkým prezidentem. Asi došlo k eh, pozvání eh, na návštěvu. Asi spolu mluvili o terorismu, o tom, jak proti bojovat. A pan Trump ve svém inauguračním projevu Tak zmiňoval o tom, že potřeba mluvit proti radikálnímu islámu, ale neřekl, jak to chce dělat a také útočil na některé další politiky. Takže otázkou je, co vlastně pan Trump bude dělat v této oblasti. Americký velvyslanec v Egyptě se mi nic moc nevyjadřuje, není moc viditelný, nikým nekomunikuje. Já eh, od té doby, co jsem byl zvolen předsedou zahraničního výboru parlamentu, tak jsem se setkal prakticky se všemi velvyslanci, s výjimkou toho amerického, protože oni nechtějí na sebe upozorňovat, nevědí, jakou politiku vlastně mají prosazovat. A eh, já Eh, že je potřeba řešit také Libii, Syrii s pomocí Američanů. Američané sil tady eh, dělají, co chtějí už z roku 1991, té první irácké války, a tady nový hráč eh, v tom terénu, je to Rusko, my jsme vždycky měli skvělý vztah s Ruskem předtím, než došlo k, bom, k sestřelení toho ruského letadla. Od té doby ten vztah není úplně bezproblémový. Já nevím, co bude lepší prezident Sisi, prezident Putin a prezident Trump, při všem respektu. Eh, ten vztah je teď velkou neznámou, ale myslím, že teď eh, tady dojde k velkým eh, změnám. Takže ještě jednou chci zdůraznit, že pro nás jako země s velkými hospodářskými problémy těžko bojuje našimi zdroji proti terorismu změnit všechny ty věci, které eh, se musí změnit, což jsou ty příčiny, nejenom ty symptomy. Také musíme změnit eh, ty náboženské eh, projevy. Asi nejsme moc dobří v našem marketingu, asi se neumíme dobře prodávat. Ale těch změn v Egyptě teď probíhá celá řada. Byli bychom to rádi, kdybyste nás navštívili, abyste se nás poslechli, podrobně seznali s situací. Určitě máme problémy, máme nedostatky, my se snažíme to řešit a také eh, se snažíme vyvinout eh, tlak eh, na premiéra, když vznikl, nebo byl zvolen parlament loni, tak vláda prakticky čtyři roky nic se nějak nekomunikuje s parlamentem, nebyla zodpovědná parlamentu. Teď ten premiér je trochu šokovaný, když je předvolán do parlamentu kdekoliv, kde je interpelován, kde musí odpovědět na ekonomické plány a tak dále nebo se musí vyjadřovat k dotacím, to je stát, eh, kde došlo k uvolnění kurzu egyptské libry, což vedlo vlastně k zdvojnásobení eh, cen. My jsme to dělali proto, abychom přilákali mezinárodní investice, abychom také snažíme vytvořit investiční prostředí, abychom je přilákali. A tak eh, se snažíme vyvinout tlak, aby se změnilo bankovnictví, aby banky fungovaly jinak, aby nepůjčoval jenom těm velkým eh, magnátům, ale aby půjčovali také menším podnikům, aby naše ekonomika se mohla eh, zotavit, aby tady bylo více pracovních míst. A k tomu případu Ražány, to pro mě byl velký šok. A je to pro mě velmi bolestné o tom hovořit. Chtěl bych říct se našim italským přátelům, kteří na to pozorovali, že kdyby se vydáte do Egypta a zastavíte si taxík na ulici, aby vás odvezl do hotelu a řeknete to jméno Van Ražiny, ten byl napadený taxikářem. Všichni to v Egyptě znají. ženy. To je dramatická situace, všichni to vnímají velmi dramaticky. Nebo se neříkám proto, abych získal vaše sympatie, ale snažím se vám eh, říci, že pro egyptské občany je to možná ještě důležitější než pro egyptskou vládu. Eh, egyptiané eh, sami, když se podíváte na to, jak se vyjadřují v médiích, kolik článků se o tom píše, kolik lidí požaduje, aby se to vyjasnilo, Regine. A moje informace, které já mám v tomto případě, je to, že vyšetřovatelé eh, byli v Římě, že prokurátor tam byl, že se vzájemně úřady informují, ty italské s těmi egyptskými. A slyšel jsem, že i Italové nebo italské úřady ocenili ten pokrok, k kterému došlo a že snad brzy dojde k uzavření toho případu. Já víc o tom případu Reženy nevím. Vím, že teď eh, se blíží výročí jeho umrtí, eh, je nám to velmi líto a Egypt eh, bude i nadále pracovat na to, aby se zjistila pravda. Omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouho a teď musím odejít. Dr. Sahid, thank you so much. Pane doktore Saide, děkujeme za to, že jste odpověděl na otázky a také i za vaše osobní komentáře. Vážení kolegové, abych bych nakonec ještě chtěl zdůraznit, že pan doktor Said je nejenom významným egyptským podnikatelem v sektoru IKT, a nyní také je velice důležitou politickou figurou. Ale já jsem se s zaujetím dočetl, že jste také býval velice úspěšným plavcem ve svém mládí a um, dokonce zastupoval Egypt na letních olympijských hrách eh, v Los Angeles v roce 1994, takže jste opravdu velice zajímavou osobností. Přejeme vám mnoho úspěchů a mnoho ehm, tedy úspěchů v eh, vaší práci, protože je to velice důležité pro stabilitu v celém regionu vaše země. Ještě jednou děkuji všem hostům z Egypta. Naše jednání bude pokračovat ve tři hodiny. Čeká nás pan Čorčela, zástupce malckého předsednictví.